Vážení kolegové, sešli jsme se na společné schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu a rozpočtového výboru a čeká nás velice důležité téma a sice zjednodušení finančního nařízení. tato společná schůze se bude týkat Eh, zkoumání návrhu komise, který jsme dostali v listopadu loňského roku. Tento návrh se týká finančního nařízení, které se vztahuje na rozpočet Unie. Eh, schůze bude rozdělena do dvou částí. Nejprve budeme mít předložení návrhu zprávy eh, oběma spoluspravodaji, jimiž jsou Inge Gressle a Richard Ashworth a posléze proběhne výměna názorů za přítomnosti komise a účetního dvora. A v druhé části, zhruba od 15 hodin, nás čeká seminář, během nějž si vyslechneme zástupce účetního dvora, který bude mít obecné komentáře a dále řečníky zastupující řídící orgány, agentury, nevládní organizace a ti budou hovořit o konkrétních tématech. Chtěl bych ještě připomenout, že pokud jde o postup, tak schvalování zprávy je naplánováno na 11. května. A to znamená, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovena na 6. dubna v poledne. Oba výbory již tedy eh, zkoumali eh, svá stanoviska, budou předkládat svá stanoviska. Máme tady i pět přidružených výborů na základě článku 54. Tyto výbory mají specifické právo na základě protokola, pod, pod, protokolu potvrzeného výborem a konferencí předsedů. Jsou to výbory Agri, Regi, Tran, ITRE a EMPL. V rámci výboru pro rozpočet a výboru pro rozpočtovou kontrolu máme stínové zpravodaje pana Maniku za SD a paní Ayalu Sender. Za EPP je to Petri Sarvama, za ALDE Nelsmi Ali, za Zelené Indrek Tarant a Bart Stéž, za Gueliany Iriada a za EFDD Markovali. A nejprve tedy navrhuji, abychom si vyslechli naše dva spoluspravodaje, paní předsedkyně a zároveň spoluspravodajko. Začnete vy? Takže vám dávám slovo. Srdečně děkuji. Ráda bych přivítala i členy výboru pro kontrolu rozpočtu. Připomenu, že jsem zpravodajkou. A to už několik let, což je užitečné, aby se člověk do toho tématu opravdu vžil a zapracoval. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a chtěla bych říct, že jsme všichni museli být opravdu pilní a musíme i nadále být, protože komise předložila uh, spoustu změn, opravdu to přepracovala z gruntu, ale ne vždycky je jasné, proč k těm změnám došlo. Tedy pro mě to bylo namáhavé, hledala jsem ty staré části textu, orientovala se v těch nových a, a snažila jsem se pochopit a zjistit, kde které části textu byly a nebyly převzaty. Uh, Tady se jedná o ten systém Early Detection a jednalo se i s panelem pro finanční nesrovnalosti. Toto složení dohromady jsme tou zprávou zvrátili. Účetní dvůr totiž poukázal na to, že ty panely mají různé úkoly a i samostatnost těch institucí musí být respektována, proto jsme to zvrátili. To je první bod. Druhá věc, ta zpráva má asi 200 pozměňovacích návrhů, to jsou technické korekce, hlavní část pozměňovacích návrhů je taková, pak je tam nové znění definice a potom eh, změna určení, commitments a s tím spojené změny. Také jsme zvrátili všechno, co se týká práv výboru pro rozpočet, kde komise sobě nebo jiným institucím dala, komise, dala kompetence, které měl doposud výbor pro rozpočet. To jsme zvrátili. To znamená, že rozpočtový výbor své kompetence si podrží. Také jsme o tom diskutovali i se sekretariátem, se stínovými zpravodaji. Já si nemyslím, že máme právo odevzdávat práva parlamentu, protože nejsme jediná generace poslanců, přijdou i generace po nás, takže to nárokování si práv parlamentu je velice různé ze strany kolegů, ale kolegové ta práva vždycky si osobují, berou do ruky a my tedy nemáme právo na ně rezignovat s tím, že pro nás je to jednodušší. To ukazuje celou tu problematiku zjednodušení. Otázka je vždycky, pro koho je to jednodušší. Ne všechno, co na první pohled je jednodušší, se jako jednodušší opravdu potvrdí. Takže jsme to zvrátili, tedy ty změny jsme neakceptovali. Zvrátili jsme také eh, zrušení bez náhrady mnohých ustanovení těch delegovaných právních aktů. Zmizelo spoustu ustanovení, kde jsem pevně přesvědčená o tom, že jsou důležité pro manažery, kteří provádějí ty programy. Konkrétní návody, co mají dělat, jsou důležité. Čím konkrétnější ten návod, tím méně problémů pro ty manažery posléze. Nevím, proč tolik konkrétních návodů zmizelo, aniž by to bylo nějak vysvětleno. My jsme se tedy pokusili ten docela obecný text komise precizovat a očekáváme, že to bude pomoc pro manažery při výkonu jejich práce. Pak jsme posílili ustanovení, co se týká transparence a výkazové povinnosti u corporate sponsoringu finančních nástrojů, potom service level agreements, tedy že generální ředitelství mohou samostatně rozhodovat, odevzdávat práci a části práce někomu jinému. Tady jsme také pokusili se v tomto řízení eh, precizovat věci, precizovali jsme nové formy financování a precizovali jsme i Financial Framework Partnerships. Smart Detectives se současného rozpočtového řádu jsme opět zavedli. Takhle jsme posílili performance orientation, jak při provádění, tak při evaluaci rozpočtového plánu. Asi se pamatujete, že paní místopředsedkyně Georgieva nám řekla, že ten řád, ta vize je tady, aby se posílila myšlenka performance, výkonu, ale uh, to teď bylo zmíněno v jednom, dvou paragrafech, ale nebylo to dostatečně rozebráno do podrobností, takže my jsme se pokusili to rozšířit a odpovědět na otázku, co by to tak mohlo znamenat. Dále jsme po další diskusi se stínovými zpravodaji trust funds, které chtěla komise dovolit uvnitř EU, omezili na opatření mimo EU, ale podrobili jsme je podrobnější parlamentní kontrole. Dosavadní práva komise jsme odbourali a řekli jsme tam, kde mají být trust funds, je třeba jednat s námi. Chtěla bych připomenout, pane předsedo, že trust funds patří k satelitům a na tyto trust funds jsme neměli vliv, takže jsme se pokusili ten parlamentní vliv posílit. Mm, také jsme zapracovali mnoha stanoviska účetního dvora z těch opinions, to bude představeno v druhé části, mimo jiné zavedení vnitřního auditního výboru. Podpořili jsme pravidla pro finanční nástroje podle toho, jaká metoda financování má v tom financování největší podíl. Tedy bez ohledu na to, kde se ty nástroje podílí, platí vždycky ta pravidla finančních nástrojů, to jsme neakceptovali. Když je 10% grantů a 50% grantů a 10% finančních nástrojů, tak samozřejmě, že rozhoduje těch 50%. Pak je třeba určovat také další podrobnosti, o tom jsem přesvědčena. Byla bych ochotná připustit, že nevíme, jaký vliv ty pozměňovací návrhy budou mít, ale proto tady máme i ten trialog a ty Dopady návrhu komise jsme ostatně také neznali. Proto je to teď hra s nulovým součtem. Při přesouvání prostředků ze, sdíleného, ze sdílených prostředků do těch přímých jsme podpořili to znamená, je tam potřeba mít souhlas Rady a parlamentu. Škrtli jsme možnost, aby se prostředky ze strukturálních fondů převáděly do EFSI. Ta možnost byla škrtnutá i také po rozpravě se stínovými zpravodaji, protože jsme si mysleli, že strukturní fondy mají jiný úkol než EFSI. A krom toho pro tuto část úkolu platí nařízení o strukturálních fondech. Cross-reliance and verification, to jsme podpořili, ale tam, kde je hlavním donorem EU, by měla provádět sama verifikace smluvních partnerů. Odmítli jsme takovou suchou větu, jejíž důsledky jsme nebyli schopni dohlédnout, kde komise by měla harmonizovat své povinnosti s ostatními aby se něco takového dalo akceptovat, tak bychom samozřejmě museli vidět, co to pro nás bude znamenat. Co se týká informačních povinností ve vztahu k parlamentu nebo ke komisi, takže myslím, že takováhle holá větička nemůže vyřešit celý obsáhlý problém. Tady bych si uměla z toho v tom komisním návrhu přát i víc. Pak jsme žádali ustanovení že by se mělo podvázat zakládání těch firm do poštovní schránky, těch fiktivních firm. Měl, podpořili jsme myšlenku jednotných blending aktivit, ale ne na bázi pravidel pro finanční nástroje, ale vždycky podle toho, jaké finanční nástroje jsou dominantní. Zavedli jsme opět princip non-profit, ale jsme připraveni se tomu ještě dál věnovat, třeba to rozdělovat podle e, velikosti rozdělovaných dotací nebo také podle velikosti organizace. Dneska jsem měla takové zajímavé setkání se zástupci nevládních organizací. Myslím, že tady je možno ještě e, se dopracovat k něčemu dalšímu a pak je tam ještě pár věcí, které výbor pro kontrolu rozpočtu věnoval velkou pozornost. To jsou různé lhůty, o tom bude hovořit i kolega já bych chtěla kolegovi Ešutovi poděkovat. To jsou věci, které jsou nevděčné a tohle je jedna z nich. Musím říct, že se s radou skutečně ještě zapotíme ten nový text, který vznikne na základě našich a jejich pozměňovacích návrhů. Z toho v trialogu určitě ještě něco bude, ale musíme doufat, že se dopracujeme k dobrému výsledku. Tedy na otázku, jak dobrý byl ten návrh, musím říct, že bych si to uměla představit i jinak. Já bych si uměla představit, že budeme pozměňovat jenom věci ve smyslu zjednodušení, simplifikace, že to nebude až takový balík, který budeme postupně nabalovat a pak ho budeme zase rozbalovat, rozebírat. Takže to mě opravdu zamrzelo, já jsem do toho musela investovat spoustu času, všichni jsme do toho museli investovat spoustu času a nejsem až tak úplně přesvědčená o tom, že to za to stálo, říkám otevřeně. Pane předsedo, to je všechno z mé strany, ale eh, ještě bych řekla, že by měl slovo dostat můj spoluspravodaj. Děkuji vám, paní Gresle. Vítám vaše odborné znalosti. Vy jste do určité míry takovou pamětí finančních nařízení a vaše návrhy nás takřka vyzývají k tomu, abychom požádali komisi, aby ten svůj návrh revidovala. Nevím, co si o tom myslí pan Ashworth. Richard, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a děkuji také své spoluspravodajce. Nejen proto, že vlastně řekla všechno, co jsem chtěla říci já, takže mi velice usnadnila ten úkol. Ale obecně řečeno v zásadě vítáme Eh, směřování velké části návrhu komise. Podobně jako paní Gressle, já si myslím, že kdyby ty změny eh, měly eh, omezit byrokracii, chybovost a kdyby měly usnadnit přístup vlastně těch příjemců k výsledkům, tak by to bylo mimořádně vítané. Je tady několik oblastí, které mě za, zvláště zaujaly a stručně se k ním vyjádřím. Za prvé otázka posouzení dopadu. My litujeme toho, že k tomu eh, návrhu eh, není vlastně přiměřené ustanovení o posouzení dopadu. Je to vlastně i v rozporu s meziinstitucionální dohodou, kterou máme o lepší tvorbě právních předpisů, takže to by se mělo do textu vrátit a je to také uvedeno ve zprávě. Inge Gresle správně hovořila o té kultuře výkonnosti. Víte, že to byl takový vlajkový projekt bývalého, eh, nebo bývalé komisařky pro rozpočet. Nicméně je třeba asi uvědomit, když se díváme na podrobnosti, že tady vlastně existuje určitý střed mezi rozpočtování založeném na výkonnosti a mezi zjednodušením, protože pokud začnete zavádět klíčové ukazatele výkonnosti, tak vlastně to nařízení nezjednodušíte, jdete právě spíše opačným směrem. Takže Máme tady k tomu řadu komentářů a můj osobní názor je, že je třeba to hodně do značné míry internalizovat ale určitě to bude velice zajímavé třeba pro eh, eh, auditory, když vlastně mají zkoumat ty eh, klíčové ukazatele výkonnosti. Takže mm, k tomu tam máme hodně poznámek. Podobně k otázce té zásady neziskovosti. My jsme nechtěli, aby zjednodušení nepodkopalo kopalo eh, vlastně dlouhodobé rozpočtové zásady. My jsme o tom mluvili s kolegy a stínovými zpravodaji a nejsme upřímně řečeno přesvědčeni těmi návrhy, eh, které předložila komise a proto jsme tam tedy zase vrátili některé body a určitě se tomu bude ještě věnovat diskuse. Dále otázka postupu interního auditu. My jsme eh, hodně tady se spolehli na názory a stanoviska účetního dvora a nabili jsme dojmu, že pokud jde o ty interní audity, tak jsou tam zapotřebí jasné pokyny ohledně toho, jak se tyto orgány ustavují, kdo v nich bude zastoupen a jaké jsou tedy jejich postupy při provádění interního auditu. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, to eh, jsou eh, zprávy a výkaznictví. Zase jsme o tom hodně diskutovali se zástupci účetního dvora a já se obávám, a to už platí několik let, že jsme vlastně eh, chtěli, aby audit byl něčím víc, jenom než prohlášením o plnění předpisů, že by to vlastně měly být i určité pokyny, měla by to být taková informativní zpráva i a užitečná i pro členy tohoto parlamentu. E, účetní dvůr by e, tedy měl navrhnout jeden konsolidovaný e, konsolidovanou účetní zprávu. Zajímají nás vlastně odhady výše výdajů, u nichž byly zjištěny nesrovnalosti. Zajímají nás také postupy interního auditu a další aspekty. Takže Hodně věcí už se na tom udělalo, je to obsáhlý dokument vzhledem k časovým omezením, o kterých mluvila i spoluzpravodajka, tak jsme možná se museli v tom textu omezit více, než bychom byli bývali chtěli, ale rád si vyslechnu názory kolegů zde přítomných. Děkuji. Bien. Merci. Děkuji vám, pane Ešvorci. Naši dva spoluspravodové nás tedy informovali o podstatě svých úvah a svého názoru na tento návrh zjednodušení finančního nařízení. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům pan Sarvama za EPP. Děkuji, pane předsedo prvé řadě bych chtěl opravdu velice poděkovat oběma zpravodajům i komisi za tu rozsáhlou práci na rozpočtu, který, jak víme, hraje velice důležitou roli pro utváření budoucnosti Evropské unie. Já přejdu hned k věci a nebudu dále rozvíjet tento obrázek EPP spolupracovala s oběma zpravodaji a k tomu bych chtěl říci následující. Priority tohoto přeskumu spočívají za prvé v zjednodušení, za druhé, to bych také rád zdůraznil, ve zjednodušení života pro příjemce. To je opravdu ta nejdůležitější věc podle mého. Dále audit, ano, účetní dvůr hovoří o stejné věci jako oba zpravodajové cross reliance. Myslím, že to je jednotné, je třeba, abychom eh, usilovali o jedno místo a tady bych chtěl eh, zajít spíše do detailů. Za třetí, eh, rozpočtování na základě výkonnosti. Já vím, že ta rovnice je nesmírně složitá, ale jenom o tom přemýšlím. Všichni, no možná ne všichni stejnou měrou, ale pokud ano, tak se zhodneme, že si přejeme orientaci zaměřenou na výsledky při využívání rozpočtu a rád bych se zaměřil do jisté míry na to, co řekl pan Ashworth. Možná, že jsem poněkud optimistický, ale pokud chceme na této rovnici pracovat opravdu tvrdě a pokud si přejeme jak zjednodušení, tak i lepší rozpočtování zaměřené na výsledky, pak logicky vzato potřebujeme, abychom stejnou měrou snížili podmíněnost nákladů ve výkaznictví a i v praxi. A teď to začíná být zajímavé. Chtěl bych také dodat, že naprosto chápu, až jsem si vědom toho, že jestli budeme respektovat návrh Evropské komise a z finančního nařízení vypustíme celou řadu věcí, tak to nakonec nebude jednodušší, ale naopak vytvoříme nové problémy. Ale pokud se zaměříme na snížení nákladové podmíněnosti ve finančním nařízení, je to jako kdybychom eh, místo soli do polévky dali to uvažování zaměřené na výsledky. A já si tedy kladu tuto otázku a vím, že ta rovnice je opravdu velice obtížná, když se ji snažíme vyřešit. A současně bych chtěl velice stručně položit dvě otázky na komisi i na účetní dvůr. Účetní dvůr je někdo přítomen za účetní dvor Ano. Proč eh, tu není žádná eh, definice těch výsledků v návrhu? Proč tu není definice? Účetní dvůr upozorňuje na stanoviska a má nějaký návrh i definice. A eh, otázka číslo dva, proč komise nepřijala více rizikový přístup? To souvisí s tou s tou eh, rovnicí a abychom se tedy více zaměřili na výsledky. Děkuji. Tak to jsou opravdu zajímavé recepty. Nyní má slovo pana Vladimír Maňka. Děkuji, pán předseda. Chcem se poděkovat Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům. Všichni víme, že jejich práce byla nesmírně složitá a že strávili úporné hodiny dny práce, kterou museli vynaložit s tím, že to bylo v takové době, že tenkrát ani dnes ještě neznáme úplné dopady návrhů komise a neznáme ani dopady návrhů našich zpravodajů. Co to způsobí? Nejlepším řešením by bylo, kdybychom mohli všechno projít bod po bodu. Tato revize má jeden obrovský rozdíl oproti předchozím revizím. Nyní měníme a zjednodušujeme 15 dalších právních aktů a všechno zhrnujeme v jednom dokumentu a nemáme na to příliš času. Potřebovali bychom asi trojnásobek času, abychom to mohli provést opravdu seriózně. Může se stát, že některé věci, na níž se nedohodneme, budeme muset posunout do dalších úprav, do dalšího období, abychom se nedopustili chyb prolínají se tu také problémy se sektory. To, co má na starosti náš výbor a výbor pro rozpočtovou kontrolu. To se prolíná i s problematikami jednotlivých sektorů. Výbor ITRO se obává, aby se neodčerpávaly peníze z programu Horizont 2020 a dalších regi chce zrušit kombinaci EFSI a strukturálních fondů, AGRI jde nad rámec návrhu komise a navrhuje tak komplexní změny, že ani netuším, zda to časově můžeme zvládnout za tak krátkou dobu a také se dohodnout s radou AFET eh, má eh, určité podmínky, které se týkají trastových fondů. Naše země očekávají, abychom od 1.1.2018 spustili tento eh, projekt. Přejí si zjednodušení a přejí si to i e, příjemci. Od toho by se to mělo odvíjet od přání příjemců. Mělo by to být maximálně zjednodušené pro příjemce. Když bude méně byrokracie, dosáhneme lepších výsledků. Při lepších výsledcích bude lepší implementace a to je opravdu velice důležité. Rád bych se dotkl toho což jsem již říkal, a to, že výbor Regi odmítá kombinaci strukturálních fondů s EFSI. Chápu je, protože dnes ani ještě není definované, co je EFSI 2. Potřebujeme v každém případě mít takovouto definici, abychom věděli, zda bude takováto kombinace možná. Obával jsem se, a již jsem to řekl několikrát, až jsem rád, že i pan Olbrich potvrdil tenkrát mé obavy. A to, že jsme se obávali, abychom nevykradli strukturální fondy a nepřesunuli prostředky z kohezních regionů do těch nekohezních, do těch bohatých, které by prostředky mohly očerpat. Komice to části řeší a říká, že by bylo možné, říká pravidla použít kohezní fondy v tom členském státě, odkud je ten kohezní balík, ale z pravidla není dobrá definice. Musí stát černé na bílém, jaké pravidlo jasně platí, co můžeme podpořit, tedy z kohezní země, kde je ten balík alokací. A i v té zemi se mohou jednoznačně použít jenom v kohezních regionech. Ani v rámci země se nemají posunovat finance z chudých regionů do těch bohatých částí země. Tyto věci je třeba jasně definovat. Jsem opravdu rád, že tu jsou dva auditoři, to eh, byla pro nás vždy velká pomoc. Já jsem si to pročetl a také sdílím většinu zde uvedených obav. Nejlépe bude, když eh, vyčkáme, jak bude vypadat workshop. Naši zpravodajci se dotkli důležitých problémů. S některými mohou souhlasit se všemi, ale ne. Dotkli se všech hlavních problémů a já jsem opravdu zvědavý na názory komise, i auditorů, i účetního dvora na tento problém. Jedna věc, kterou chceme učinit, je zjednodušení, kdybychom posunuli zpět všechno, co doposud platilo tak by asi nedošlo ke zjednodušení. Situace je opravdu velice komplikovaná a já zpravodaje chápu. Chtějí, abychom se nevzdali svých nároků a pravomocí v oblasti kontroly, jakožto poslanci. Kdybychom to posunuli zpět, tak bychom se opravdu příliš nepohnuli dále. Od dnešního workshopu a od reakcí komise si mnohé slibuji. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní Ayala Sender není přítomná. Pan Nejmi Ali také ne, nevidím ho. Indrek Tarant. No Také ne. Bart Stež. Také ne. Liadny Riada. Marko Vali. Takže tím jsme prošli seznam stínových zpravodajů a pan Van de Kamp za výbor TRAN. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik heb de eer om... Pane předsedo, děkuji. Já mám tu čest být zpravodajem a byla tady i to stanovisko pro naše kolegy. Bylo důležité ho dodat čas. Chtěl bych eh, poděkovat paní Gresle a panu Ashworthovi za tu skvělou práci, kterou odvedli. Doufám, že z toho bude profitovat financování dopravy, celého sektoru dopravy. Ještě bych měl poznámku k pozměňovacímu návrhu 4 a 5, co předkládá paní Gresle. Já jsem s ní o tom již hovořil velmi neformálně, ale v tom pozměňovacím návrhu 4 a 5, tak tam paní Gresle vyškrtla větu komerční finanční instituce a investoři, commercial finance institutions and investors a to zní tak, no my nechceme, pane předsedo, aby byly vyloučeny a zablokovány prostředky ze soukromého sektoru. Tady sdílím názor paní Gresle. Spravování soukromých zdrojů by samozřejmě měla provádět Evropská komise, ale musí být možné uvolnit a použít i tyto prostředky. Proto bych rád poprosil paní Gressle a její kolegy, aby k tomu přihlédli. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento komentář. Pan Fernandez. E Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřál oběma zpravodajům z pohledu rozpočtového výboru, tak už jsme tady měli určitou záruku, co se týče kvality té zprávy. A také se to potvrdilo, je to nesmírně důležité. Jsou tu některé zásady, na kterých se můžeme dohodnout. Méně byrokracie, více zjednodušení. Nadále se musíme ubírat touto cestou. A současně je třeba řádně nakládat s prostředky a klíčovým slovem tady musí být vždy transparentnost. A teď na téma EFSI a strukturální fondy. Podle toho, co jsem slyšel, se poněkud eh, obávám, protože existují partnerské dohody. Členské státy se zavázaly, eh, že eh, budou používat z kohezní politiky prostředky ze strukturálních fondů, aby vytvořili finanční nástroje. A my přece nemůžeme zabránit, aby takto postupovali. A potom ještě jedna věc je důležitá. EFSI i další finanční nástroje Eh, nejsou přece v konkurenčním vztahu, nejsou žádnou náhražkou eh, těch, eh, těch fondů. Je třeba, aby se ty fondy slaďovaly. Můžeme si to představit. Když jde o investování, tak část se zaplatí z prostředku ze strukturálního fondu a pro zbytek eh, hledáme prostředky z jiných nástrojů, například z Junkrova plánu. Jsou některé členské státy, kde ty strukturální fondy a eh, politika soudržnosti se nemohou vůbec eh, využít k budování infrastruktury. Většinou plynou tyto prostředky do ekonomiky, do lidského kapitálu, do zaměstnanosti a já pokládám za důležité, aby bylo možné spojit obě stránky, strukturální fondy, fondy soudržnosti a Evropský eh, investiční fond, já tedy myslím EFSI, Junckerův plán, ale neměli bychom to zaměňovat. I ta definice EFSI sama o sobě říká. My tady někdy pleteme ty názvy, ale FSI znamená doplňující dopad. Z toho se financuje to, co nelze financovat ze strukturálních fondů. Musíme usilovat o synergie. Je třeba koordinovat fondy soudržnosti eh, k výstupu výstavbě, tak tam bychom z toho mohli hradit třeba nábytek a z EFSI e, zbytek, třeba ty e, místnosti, sály. Jinými slovy řečeno, je podstatné, aby toto nařízení umožňovalo dosahovat synergií aniž by se to zaměňovalo. Kohezní politika sleduje své cíle a je třeba usilovat o investiční platformu. To je samozřejmě žádoucí a dovedeme si představit, že se bude financovat nějaký projekt ze strukturálních fondů, jiný projekt z EFSI a potom je tu ještě třetí možnost. Část se bude financovat ze strukturálních fondů kohezních prostředků a další část se zase bude financovat e, z EFSI, jako v mé zemi, v Portugalsku. Asi 150 milionů máme prostředky na vybudování struktury. Takže co to znamená? Potřebujeme doplňující finanční prostředky a tady lze využít fondu EFSI. Tedy ještě jednou, EFSI nemůže být náhražkou kohezní politiky. EFSI nám ale může pomoct realizovat politiku soudržnosti a umožní dosahovat lepších projektů, dosahovat synergických efektů apeluji také na zpravodaje. Je třeba uvítat tyto projekty, lepší projekty je třeba koordinaci mezi fondy, mezi jednotlivými finančními nástroji. Děkuji. Děkuji, pan Olbrich Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom zdůraznit dvě věci dva pozměňovací návrhy, které byly navrženy. Jednak bych chtěl přivítat pozměňovací návrh v návaznosti na pana Fernandéše. Je to návrh 109, který vlastně škrtá tu možnost, že doplňkové zdroje vlastně určené pro členské státy by mohly být eh, eh, využity k podpoře EFSI. To je velice důležitý pozměňovací návrh, protože členské státy budou mít možnost být aktivnější a flexibilnější, takže to považuji za dobré. To znamená, nemělo by se umožnit přesouvat peníze z jedné politiky na druhou. A druhý pozměňovací návrh, který považuji zajímavý, a je to i otázka na zpravody. V návrhu 20 se hovoří o Evropské eh, rezervě pro případ krize. Tahle rezerva byla navržena, ale potom zmizela, takže teď nemáme takovou tu rezervu pro případ krize, protože to bylo zamítnuto. To znamená, že eh, má to, mám tomu rozumět tak, že nařízení chce vlastně toto cestou zase znovu zavést tu rezervu, nebo ji definovat, nebo to je otázka, kterou bychom si měli ještě vyřešit. Děkuji. Děkuji. Pan Kelmel. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív dovolte, abych srdečně poděkoval paní zpravodajce a panu zpravodaji. Myslím, že na tom, co se teď už probralo, je vidět to velké množství zkušeností a vědomostí. Chtěl bych zdůraznit, eh, že si musíme udělat jasno v tom, že každý další finanční nástroj, každá další kompetence, kterou jako EU chceme mít, tím samozřejmě roste komplexnost. A když roste komplexnost, tak jsme stále méně transparentní, jak navenek, tak dovnitř. Otevřeně přiznávám, že ne všechno rozvětvení, další rozvětvení finančních nástrojů je pro mě srozumitelné. To, co tak říkajíc produkujeme, je opravdu velmi složité. Takže bychom měli jasně říct, že je potřeba oddělovat věci od sebe. Nemyslím si, že je dobře, že různá opatření je možno financovat z různých programů, i když zprostředkovaně, tím se to opravdu celé zatemňuje a ta otázka, zda skutečně dosahujeme cíle, se rozostřuje. Cíle, jak jsou definovány. Jak řekl kolega Fernandeš tak hezky, ten příklad, no někde se chce financovat nějaká budova, tak by se vycházelo z toho, že to je jedno opatření, ale když se to potom rozdělí, vnitřní vybavení a možná ještě slavnost při otevření budovy, tak nakonec máte jeden projekt rozložený, řekněme, na prvočinitele, financovan z různých zdrojů a nikdo pak už není schopen mít přehled, v jakém stupni splnění síle se nacházíme. Proto si myslím, že je důležité, abychom řekli, když něco dělá EU podle jasně definovaných kritérií, ale pak taky jenom podle těchto kritérií a ne částečně prostřednictvím jiných kritérií, protože pak se přesměrovávají peníze a ztrácí se celá přehlednost a transparentnost. Děkuji. Děkuji, tady už se dostáváme k velice praktickým otázkám. Já jsem v předchozím životě Eh, vlastně žádal o evropské prostředky a neustále jsme naše projekty různě hmučili a eh, vlastně eh, přepracovali, aby vyhovovali těm údajům v programu. Často to byly, ty programy byly napsány tak složitě, že to nedávalo smysl a právě to, tohle je ta byrokracie a s tím bychom měli velice efektivně bojovat. Myslím, že tím jsme se dostali na konec eh, tohoto slyšení eh, je 14.53. Možná bychom si mohli vyslechnout účetní dvůr, ale ten bude ještě hovořit i v rámci workshopu. Budete moci odpovědět kolegům spolu s panem Ashworthem a tím tedy ukončíme tuhle první část kolem 15. hodiny. Très bien. Donc, voulez-vous répondre à nos... Takže budete reagovat na kolegy, ještě pan Carvama? Dobře, já jsem si myslel, kdybychom měli dost eh, času, tak by bylo velice eh, dobré, kdybych eh, obdržel odpovědi na mé dvě otázky. Ano, já jsem chtěla panu kolegovi Van de Kampovi říci, že pozměňovací návrh 4 a 5 chce získat soukromý kapitál, jistě, ale pro management, pro eh, veřejně právní organizaci, eh, to je ponecháno na její vůli. Máme-li to chápat, tak to můžeme přepracovat, ale tak to máme chápat ten soukromý kapitál. A na téma EFSI a dalších fondů chci říci, že jsme vedli opravdu kontroverzní debatu, protože eh, v nařízení byla formulace se slůvkem may je eh, z právního hlediska je to nařízení o strukturálních fondech. Je, I když to vypustíme nebo tam necháme mej, to je jedno důležité, je, co je v eh, nařízení o strukturálních fondech a eh, podle toho se může řídit finanční nařízení. Jinak tady žádný názor nemáme, ale musíme dávat pozor. Účetní dvůr říká, že s pomocí takovéto operace můžeme eh, posunout eh, rubriky ve víceletém finančním eh, rámci a to bychom dotáhli ad absurdum. V každém případě si to musíme vyjasnit, abychom přesně tomu zabránili. Pane předsedo, navrhuji, abychom dali slovo komisi, aby odpověděla na ty otázky, které měli kolegové na komisi a potom kolega Ashford by se také měl ještě dostat ke slovu. Takže prosím, pane, pan Broku, chcete odpovídat? Thank you, chair. Um, like... Děkuji, pane předsedo. Já řeknu pár slov k tomu posouzení dopadu a Vítce, že jsme nevedli takové posouzení dopadu. Jenom bych chtěla stručně připomenout, že finanční nařízení je takovou sadou nástrojů a účelem je, aby vlastně u, pří, u konkrétního právního předpisu se vybral vhodný nástroj a je dost těžké udělat Eh, prostě eh, posouzení dopadu u finančního nařízení jako takového, protože bychom to museli dělat pro každou jednotlivou politiku, což by byl nekonečný úkol. A my si tedy myslíme, že je vhodnější to posouzení dopadu potom provádět u jednotlivých odvětvových právních základů. To jsem tedy chtěl vysvětlit. To byla první věc. A druhá věc, výkonnost. To je samozřejmě věc do diskuse. My navrhujeme, abychom eh, se postupně přesunuli od rozpočtování založeného na aktivitách k rozpočtování založeném na výkonnosti, což znamená, že ty programy mají nějaké cíle, ukazatele výkonnosti, které sledujeme, podáváme o nich zprávy a potom probíhají pravidelná hodnocení. Ale nechceme, aby to bylo, byl nějaký automatický systém, chceme, aby to rozhodování bylo nadále politické povahy aby se rozhodovalo radou a parlamentem a budeme vlastně informovat radu a parlament před jejich rozhodováním. To znamená, není to nějaký automatický systém a proto potřebujeme tedy rovnováhu mezi informováním o výsledcích a e, tou legitimní volbou, kterou budou činit poslanci a zástupci členských států. Takže e, to byla má reakce v této fázi. Děkuji. Děkuji. Pane Ashworthy, máte eh, nějaké odpovědi, které byste tady chtěl eh, říci na otázky kolegů? No, uh, ne, pane předsedo, já počkám tedy na to, co se dozvíme od účetního dvora a eh, počkám na ty další připomínky a poznámky, které mají následovat. Dobře, takže Možná ještě máme nějaký čas, no už je skoro 15 hodin. Tak paní předsedkyně navrhuje, abychom eh, tedy, tedy se zastavili, eh, abychom tady ukončili tuto eh, práci na mm, prezentaci vaší zprávy a abychom teď tady přivítali panelisty, kteří budou vystupovat v tomto semináři a přerušíme tedy schůzi na několik minut a budeme pokračovat přesně v 15.05. Nebo budeme pokračovat hned, dobře? vous pouvez y aller parce que vous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 Tak dámy a pánové, prosím, posaďte se. Jsme rádi. Madame Grasle et moi-même de vous accueillir pour spolu s paní Gresle, že vás můžeme přivítat na tomto významném eh, semináři. Eh, máme před sebou návrh zjednodušení finančního nařízení komise skutečně využila svých nejlepších odborníků, aby nám předložila text, který jde tímto směrem a všichni tedy očekávají, že dojde ke zjednodušení našich postupů. Vyslechneme si tedy účetní dvůr, který přednese své první komentáře k obecnému Eh, aspektu tohoto projektu a potom si vyslechneme také vlastně zástupce různých subjektů, kteří nás seznámí se svými komentáři, abychom si mohli utvářet svůj názor. Eh, I když my máme tedy dojem, že, je, že by se mělo jednat o zjednodušení, především pro ty subjekty, které potom mají zájem o využití evropských prostředků. Máme tedy před sebou řadu velice zajímavých slyšení. Paní spolupředsedkyně, prosím. Srdečně vás vítám, vítám i všechny řečníky. Vám děkuji za to, že jste přišli. Doufejme, že se nám podaří získat víc informací k, několik k různým eh, tematickým okruhům. Otázka performance-based budgeting, jak to můžeme dělat lépe a přesněji. Zda se ta dá ještě i doplnit. Tady máme hosta z mé spolkové země, to je spíš náhoda, ale je to minister sociálních věcí spolkové země Bádensko-Württembersko. Nás zajímal taky názor praktika. Byla to otázka, která Eh, se týká EFSI a strukturálních fondů. Pozvali jsme i vědeckého pracovníka, který k tomu tématu něco řekne. My jsme daleko měkčí než výbor pro regiony. Pro nás je důležitá takováhle spolupráce. O nás eh, ta otázka, zda EFSI může získávat prostředky ze strukturálních fondů, tak uh, Tady jsme docela striktní, říkáme, že ne, ale určitě musí být možné dělat nějaké společné projekty. Pak je tady otázka externalizace úkolů. Tady bychom chtěli poděkovat za to, že přišel zástupce agentury. Máme tady zástupce síť, sítí agentur, současný předseda. Pak eh, je tady zajímavý článek v návrhu komise, který říká, že uh, občané eh, mohou být dotazováni před rozpočtovými rozhodnutími. Tady jsme neudělali žádný pozměňovací návrh, protože nás nic chytrého nenapadlo, proto jsme rádi, že nám o tom dnes někdo něco poví, jak by se to dalo prakticky napsat do toho rozpočtového řádu, aby z toho byl mus, něco povinného. A pak otázka, konfliktu zájmu, to upravuje i Omnibus. Strukturální fondy a návrh komise, tam je důležitá věta, a sice, že úprava konfliktu zájmu, která platí na úrovni EU, by měla platit i pro členské státy. To je opravdu důležitá věc. Tady jsme pozvali zástupce z České republiky, pana Wagenknechta, který k nám o tom něco, nám o tom něco řekne. Všechny vás srdečně vítám a pane předsedo, myslím, že můžeme hned začít pustit se do toho, První by měl být účetní dvůr. Vítám pana Lazaru z Evropského účetního dvora, pana Lazaru a jeho kolegy. Jako zpravodajka a předsedkyně výboru pro kontrolu rozpočtu bych chtěla poděkovat za opravdu dobrou, dobré, srozumitelné, prakticky orientované stanovisko účetního dvora. Mnohé z toho jsme převzali. Já bych si byla bývala přála, abyste měli víc, nám dali víc návrhů pozměněvacích návrhů. Pozměňovací návrhy, které jste navrhli, jsme to z velmi velké míry převzali. Ale samozřejmě při, u toho, co jste navrhovali, samozřejmě byly v popředí zájmy účetního dvora samotného a my jsme se pokusili z toho prozaického textu vypracovat pozměňovací návrhy, u toho či onoho nevím, zase nám to povedlo úplně dobře, ale rozhodně jsme se snažili a jsme připraveni i nadále formulovat pozměňovací návrhy z toho, co uslyšíme dnes. Všechny vás tedy vítám a pane Lazaru, prosím, máte slovo. Mr. Artui, chair of the Committee on Budgets. Vážený pane Artui, vážený pane předsedo, Eh, rozpočtového výboru vážená paní Gresle, předsedkyně eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, pane Švorce, spoluzpravodaj, vážení eh, poslanci. Děkuji za možnost přispět k tomuto semináři ve společnosti význačných hostů. Komise vám předložila ambiciozní návrh přeskumu finančního nařízení. Zákonodárce má teď před sebou významný úkol, musí posoudit e, tento návrh a dnešní seminář by se měl dotknout nejdůležitějších témat. My samozřejmě víme z vlastních zkušeností, že je obtížné projít 900 stran e, komentovaného právního textu, e, tohoto eh, návrhu. Já ve své prezentaci se soustředím na tři klíčové body. Také se dotknu stručně tří dalších témat a na závěr eh, vlastně bych vám řekla, jak vám můžeme pomoci. První věc to je eh, potřeba vlastně takzvaného one-stop výkaznictví, pokud jde o odpovědnost. Vlastně komise navrhuje Eh, takový eh, jednoznačnější přístup k podávání zpráv, integrovaný přístup podle našeho názoru by finanční nařízení v tomto ohledu mělo být ambicioznější a my jsme k tomu už formulovali doporučení ve zvláštní zprávě ke zprávě věcí veřejných, tak aby skutečně to podávání zpráv bylo jako z moderní doby. Komise vlastně navrhuje eh, integrovaný balíček finančního výkaznictví, ale to ještě nezachází dost daleko. Finanční nařízení by podle našeho názoru mělo eh, umožnit jedinou zprávu o odpovědnosti na základě nejlepších eh, postupů podle mezinárodních norem. Měl by tam být například souhrn činností za rok, zpráva předsedy, nefinanční výkonnosti, dále by tam měla být zpráva eh, kontrolního výboru, který by se měl skládat především z externích členů. To jsou prvky, které vlastně jsou obecně ve finančním výkaznictví obsaženy a je možné, aby to bylo doplněno i středně a dlouhodobým prohlášením o fiskální udržitelnosti. Dále je třeba provádět e, také kontroly konzistentnosti tak, aby parlament a rada si mohli udělat nezávislý názor na e, zprávy komise v rámci postupu absolutoria. Druhé klíčové téma je tedy ehm, přesun k rozpočtu založeném na výkonnosti. Máme něk- a přesun vlastně k nákladové, od nákladové podmíněnosti k podmíněnosti založené na výkonu. Je třeba, aby tedy platby byly činěny na základě dosažených výsledků a pochopitelně vítáme snahu zjednodušit Um, příliš složitá platební uspořádání. Vysvětlení komise ukazuje, že standardní volba hledání eh, ziskových projektů bude pomocí finančních nástrojů. Nicméně návrh také podněcuje firmy, aby žádali o granty tím, že se opouští eh, princip neziskovosti, což nepodporujeme. podporujeme. Komise také navrhuje, že by dobrovolná práce byla vlastně způsobilým nákladem pro spolufinancování, ale to podle našeho názoru zvyšuje riziko nespůsobilého vydávání. Třetí klíčové téma to je vlastně rozhodování o rozpočtu, které by mělo být streamlinované. Návrh zahrnuje několik změn eh, Nicméně je to dosti složité. Vznikaly by další rezervy a další výjimka z principu eh, vlastně té, toho ročního období. Mohlo by dos, dojít také k přesunu eh, různých prostředků, před, aniž by to schvaloval rozpočtový orgán. A to ukazuje, že to je příliš složité a že by bylo možné najít i nějaká jednodušší řešení to se týká i vlastně interně přičleněných příjmů. Návrh komise zavádí řadu kategorií a umožňuje, aby tento interně přičleněný příjem byl vlastně využit k jiným účelům, než k účelům, na něž byl přičleněn původně. My si myslíme, že tento příjem by tedy měl být zúčtován jako obecný příjem. Například eh, rozpočet na rok 2017 snižuje prostředky na přímou podporu zemědělcům o 2,3 miliardy eur, aby to vlastně odrazilo interně přičleněné příjmy, ale my si myslíme, že by bylo vhodnější využít plnou částku výdajů a ty 2,3 miliardy euro finančních oprav by se měly zaučtovávat jako obecný příjem rozpočtu EU. A to, jsou, to je jenom jedna z pár věcí, které zmiňujeme ve stanovisku. Dále vidíme třeba prospěch v návrhu Komise o finančních intervencí, ale máme pocit, že tam je hodně věcí, kdyby to ještě komise měla vyjasnit. Měla by vyjasnit, co je cílem návrhu. Například, jak bude fungovat eh, společný Eh, rezervní fond a jak se budou vypočítávat poplatky založené na výkonnosti. Za druhé, pak tam jsou ustanovení umožňující kombinaci různých nástrojů v různých částech finančního nařízení a to podle našeho názoru není zjednodušením. Navrhujeme, aby komise eh, zavedla potřebné pojistky, aby zajistila, že takováto kombinace bude v souladu s pravidly spolufinancování a státní podpory. Za třetí, nepodporujeme rozšíření svěřeneckých fondů i na vnitřní politiky. Myslíme si, že tento návrh přichází příliš brzy, bylo to zavedeno ve vnějších vztazích a zatím ještě není dostatek eh, vlastně důkazů eh, od toho, zda toto rozšíření je odůvodněné. Na závěr bych vás chtěl eh, požádat, abyste nám pomohli pomáhat vám. My jsme vlastně eh, auditorem v EU. Je třeba, abychom si řekli, jak máme pracovat. Účetní dvůr nechce, aby se předem stanovovalo, jak budeme vlastně podávat zprávy o našich zjištěních, spíše než aby se tak zaměřil na vlastně to, jak naše zprávy budou eh, vypadat, mělo by se toto rozhodnutí nechat na nás. A já bych v tomto smyslu chtěl vyjádřit obavu z pozměňovacího návrhu 208. A než eh, skončím, ještě bych chtěl zareagovat na otázku pana Savarmy, proč tady není definice eh, výsledků. My jsme ve svém stanovisku uvedli, že eh, komise mění eh, ten princip řádné finanční zprávy na, na tu výkonnost, ale ten, ta výkonnost tam nikdy není definována. A v našich doporučeních v tom stanovisku vyzýváme komisi, aby právě takovouto výkonnost definovala. A ve výroční zprávě za rok 2015 v kapitole 3 o výsledcích rozpočtu EU jsme právě uvedli takovou definici výkonnosti na základě čtyř pilířů input, output, výsledky a dopad. A je tedy na komisi, aby poskytla definici, aby vlastně všechny subjekty v tom řetězci odpovědnosti věděli, co je myšleno výkonností. A aby tedy byly k dispozici ukazatele výkonnosti, ta definice, aby se to vlastně uplatňovalo všude stejně. Vážená paní Gresle, vážený pane Artuji, vážený pane Ešvorci, vážení poslanci a poslankyně, my rozhodně vám chceme pomoci při výkonu vašich kontrolních pravomocí. A tedy eh, náš eh, názor je, že ten návrh obsahuje věci, kterým je ještě třeba věnovat pozornost a jsme vám k dispozici k další výměně názorů. Děkuji. Euh, Možná bych vám nejprve poděkoval, pane Lazáru, za vaše komentáře. A děkuji za to, že jste ochoten tedy diskutovat s kolegy o tomto sdělení. K vašim komentářům ohledně těch přidělených příjmů. Nebylo by eh, vlastně lepší nějak úplně spochybnit tento postup a odstranit ten postup, který zatím převládá v účetnictví a v rozpočtu EU? To je moje první otázka. A moje druhá otázka je možné mít takto přičleněné výdaje. Eh, dnes ráno jsme byli seznámeni třeba s pokutou, kterou musí platit Soudní dvůr EU kvůli pozdnímu vynesení rozsudku. A eh, jsou tady zdroje, které pocházejí z rozhodnutí Soudního dvora. Jsou to zvláštní zdroje a jdou pak přímo členským státům. Naproti tomu, když se musí platit pokuta, tak se ta pokuta bere z rozpočtu EU. Tak e, není možné si představit, že by byly i takzvaně vlastně přičleněné či přidělené výdaje k některým příjmům, zvláště těm, které tedy pocházejí z těch pokut vidíme, že je tady docela dobrý důvod, když máme externě účelově vázané příjmy, protože členské státy, které přispívají jsou svědky, že se tyto prostředky věnují na zvláštní oblasti, jako například do programu Erasmus. A nevidíme tu žádný dobrý důvod, proč bychom měli mít eh, interně přidělené příjmy a neřešit různé korekce, jako například v zemědělství, jako součást obecného rozpočtu. Legislativní orgány rozhodují o tom, jak se bude s finančními prostředky nakládat. Proto tedy navrhujeme, abychom tady neměli ty interně účelové je vázané nebo přidělené příjmy. Pan Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o fond na pomoc uprchlíkům v Turecku, tam se využil model eh, externích účelově vázaných příjmů a byl to způsob, jak v uvozovkách přimět členské státy k tomu, aby dodrželi ty příspěvky a je to také způsob, na rozdíl od těch trust fundů, jak zajistit kontrolu alespoň při absolutoriu. A já se tedy ptám, jaká by byla možnost aby tento fond pro uprchlíky v Turecku fungoval bez e, těch trust fundů, bez těch externích účelově vázaných příjmů. Jak bychom mohli postupovat? Jaké by bylo řešení? Protože členské státy mají v hlavě jednu věc a účetní dvůr něco jiného. Oni vlastně stanoví strop a řeknou, my tenhle strop nechceme uh, překročit a u těch externích účelově vázaných příjmů vlastně ten strop nepřekročí a členské státy pak mohou říci voličům, my jsme ten strop nepřekročili, ten strop byl dán a hotovo. Ale pokud je to výdaj takzvaně general, tedy obecný výdaj, tak to ten strop překročí a členské státy řeknou ne, ne, ne, my tam už peníze dávat nebudeme, protože by se překročil strop. Takže jak můžeme najít nějaké jiné řešení, protože mně se taky nelíbí ty externí uh, účelově vázané příjmy, ale je to jediná možnost, kterou máme, eh, řešení, které není úplně mezivládní a které zároveň eh, tedy umožňuje zjistit průběh plnění je třeba se tím zabývat, protože alternativou k těmto externím účelově vázaných příjmů jsou fondy mezi členskými státy, ty mezivládní fondy a já se ptám, jaké by tedy bylo řešení navrhované v tomto případě mezi něčím, co je špatné, mezi něčím, co je velmi špatné, jak si máme tedy vybrat? Mezi eh, větším a menším zlem. Thank you. Um... Děkuji vám. Pokusím se to vysvětlit. My neusilujeme o externí účelově vázané příjmy nebo o externí svěřenecké fondy. My se zde vyjadřujeme jenom k těm interním účelově vázaným příjmům a ve stanovisku vysvětlujeme, proč to nepodporujeme, protože to jde proti transparentnosti neskytá to možnost, aby parlament rozhodoval o tom, jak budou tyto prostředky vynaloženy. Děkuji. Takže všechny příjmy musí být vedeny jako příjmy a všechny výdaje jako výdaje. Takový je tedy princip eh, jednotnosti a univerzality rozpočtu. Ty trust fundy, rozpočtové satelity, to jsou takové specifické věci, které nepřispívají tedy k průhlednosti eh, veřejných účtů. A váš názor, pane Lazaru, na tohle všechno, to je tedy názor pátého senátu. A je to ten váš názor je s takovým stanoviskem, které je poměrně kritické k návrhu zjednodušení finančního nařízení. Můžete to potvrdit, tento dojem, že se jedná opravdu o kritiku v tom smyslu, že máte pocit, že ten návrh by se dal ještě hodně vylepšit a že úplně nedosahuje toho cíle a že naopak může mít škodlivé dopady. Uh, Děkuji, pane předsedo. To poselství, které vysíláme, je, že návrh komise jde správným směrem, ale nedost daleko. Je tam celá řada výjimek, které komplikují zesložitějí tu celou věc, rozhodně to nezjednodušují a tak dále a tak dále. Tedy krok správným směrem, ale ještě musí být učiněn. Děkuji. Dobře, a teď tedy dáme slovo panu Matiasi Bolovi, který je ministrem sociálních věcí a integrace ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem velice rád, paní Gresle, pane Artuji, pane Ashworthy, že dnes máme možnost drobné potíže s mikrofonem. Jsem velice poctěn, vážená paní Gresle, pane Artuji, pane Ashworthy, za to, že mám dnes příležitost předložit vám perspektivu orgánů, které pracují s ESF v principu Perspective Managing Authority. My v Pádensku Württembersku máme docela malý operační program 260 milionů eur. Ty sociální výdaje nesou jiné agentury. ISF je pro nás důležitý fond a používáme ho k testování a vývoji nových nástrojů, třeba k potírání dlouhodobé nezaměstnanosti. V minulých letech jsme dosáhli některých úspěchů. Mnohé nástroje byly financovány z jiných agentur poté, co finance z ESF vypršely. Jaké jsou praktické výzvy pro orgány spravující tyto zdroje? Čím inovativnější je nějaký nástroj, tím složitější je předvídat výkon a output. Třeba vývoj na trhu práce se v podstatě nedá předjímat na sedm let dopředu. Změny v operačním programu a reagovat na novou situaci jsou možné, ano, ale v praxi je to složité. Je tam docela vysoký práh a chce to hodně trpělivosti a je to náročné. Taková svízelná věst je, že performance-based budgeting a finanční dopady je momentum samo o sobě. Úřady se musí vyhnout jakýmkoliv rizikům, že to jsou peníze daňových poplatníků. To znamená, že se přesouvá důraz ISF intervencí na ty nejpředvídatelnější oblasti. A tady máme potom ten poměr, že ty nejpředvídatelnější oblasti nemusí být těmi, které nejvíc potřebují intervenci od ESF z pohledu třeba sociální politiky členských států. Máme tady nebezpečí takzvaného creaming efektu, že se eh, intervence bude soustředit na ty a jenom ty skupiny lidí, které budou slibovat rychlé a měřitelné úspěchy, ale eh, to znamená, že se pak může stát to podle hesla posílíme ty nejlepší, zapomeneme na ty ostatní. To znamená, eh, že ta skupina dlouhodobě nezaměstnaných lidí je velice různorodá. Někteří jsou tomu trhu práce velice blízko, někteří naopak velice vzdáleni a mají velké problémy, třeba drogově závislí nebo lidé s handicapem. Tedy ty orgány, které spravují ISF, se pak budou soustředit na ty dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou blízko trhu práce, ale opomenou ty, kteří potřebují větší míru pomoci, aby se k nějaké práci dostali. Teď se dostaneme k další zapeklité věci. Jako řídící orgán, pokud mm, máte eh, problém, že nedosáhnete cíle, tak pak eh, budou vaše preference v úzovkách schvalovány a prověřovány. Tady máme další věc, protože to je přesně pravý opak sociálních inovací, což znamená experimentování, testování a vyvíjení nových nástrojů na řešení sociálních problémů. Článek 9 stávajícího nařízení nám ukládá povinnost snažit se o sociální inovace. Jako řídící orgán musíte také myslet na ty, kdo profitují z těch peněz. Ti nesmí se vydávat do nějakých rizik. V Bádensko-Württembersku jsou to často charitativní nevládní organizace, které mají pouze malou finanční rezervu. Na jedné straně nesmí mít zisk, na druhé straně uh, Ehm, jim hrozí, že od nich někdo bude vyžadovat peníze zpět, což může vést až k jejich bankrotu, no tak pak je pro ně ESF neatraktivní, protože zatím nejsou dořešeny všechny byrokratické a administrativní otázky. Dovolte, abych to ještě jednou všechno schrnul. Posilování onoho performance-based budgeting eh, a v ty finanční pákové efekty, to je momentum samo o sobě je e, důležité, aby nebyl potlačován průkopnický duch. Mnohé nástroje testují novodob, nový přístroj, což samozřejmě může být doprovázeno riziky. Tomu zas může odrážet, při, odrazovat příjemce, protože je to riskantní a zároveň to může nést v sobě strukturální znevýhodnění pro lidi se sociálními problémy, které nejsou řešitelné rychlým a měřitelným způsobem. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji mnohokrát. A teďka nevím, zda se do toho hned pustit, anebo abychom měli nějakou sílu, tak eh, něco vypracovat. Co teď uděláme? To tedy znamená, výbor pro kontrolu rozpočtu si vždy kladl otázku, co se týče nezaměstnanosti mladých, co uděláme tedy s těmi miliardami, které se v Evropě vynaložily e, za tímto účelem? A odpověď zněla, nevíme to, protože nemáme tedy žádnou povinnost o tom informovat, nemáme žádné výsledky. Co nám tedy radíte? Co bychom měli udělat? Mohu vám položit tuto otázku? Ano, jistě, budu rád z pohledu orgánu, který zpravuje ISF, je třeba neupravovat úplně všechno v rámci performance-based budgeting. Je třeba ponechat eh, manévrovací prostor, eh, je třeba mít prostor pro expert experimentování, aniž by to mělo hned finanční dopady. Můžeme se vědomně pustit do nejisté oblasti. To zkoušení, to je součást té krásy, toho kouzla ISF oproti ostatním programům, které máme. Děkuji mnohokrát, kolega Fernandez, prosím. Eh, merci. Eh, Děkuji. Já chci vždycky zdůrazňovat koordinaci finančních nástrojů a ostatních fondů, zvláště strukturálních fondů. Když se hovoří o sociální inovaci, tak se například mluví právě o finančních nástrojích. Evropský program EASY je specifickým finančním nástrojem pokud tedy ve vašem regionu, a děkuji za prezentaci, eh, ko, eh, tam se zda koordinujete mezi Evropským sociálním fondem, strukturálními fondy a finančními nástroji. Zda tedy provádíte tuto koordinaci a pokud ano, jak to funguje? A pokud neděláte tuto koordinaci, myslíte si, že by to byl dobrý způsob? a že by bylo možné dosáhnout synergií v této věci, protože já si myslím, že sociální inovace mohou být vázány i na finanční nástroje, jako je EASY. A další otázka, kterou už položila i naše paní předsedkyně a zpravodajka. U těchto témat, kde se využívá Evropský sociální fond, jak zajistit eh, vlastně plánování výsledků? A já se ptám i účetního dvora, zda nám může pomoci zodpovědět tuto otázku. Jak můžeme hovořit o výsledcích u využívání takovéhoto typu fondu? A protože je vždycky moc hezké hovořit o performance-based budgeting, ale je jisté, že na, možná budeme velice efektivní nakonec, až budeme mít výsledky v ruce ty prognózy se vždycky dobře dělají až po zápase, ale ten za, před zápasem to už je těžší, protože e, může to mít potom i vlastně e, nechtěný účinek. Můžeme mít velice Eh, málo ambiciozní cíle, abychom potom mohli říci, že výsledky byly výjimečné a že jsme dosáhli velikého úspěchu, ale je to dáno tím, že jsme na začátku stanovili ten cíl špatně, takže by to vlastně mohlo mít takto eh, nežádoucí účinky a já tedy eh, se ptám, jak dosáhnout toho, že toto rozpočtování podle plánovaných výsledků bude fungovat a že bude možné ty výsledky nějak tedy předvídat. Tak ve stejném duchu, když dovolíte, nechceme už tím nařízením vlastně toho upravit až příliš moc, protože tady jde vlastně o to, aby se ty prostředky rozdělily mezi členské státy, jak to vyplývá z dohod. Členské státy přispívají eh, na základě solidarity, Některé státy tedy přispívají hodně a dostanou toho méně a jiné státy naopak dostanou větší částku, než je jejich příspěvek. To je princip solidarity, ale je nutné mít proto tak složité nařízení, které vlastně všechno jenom zatemňuje. Vy jste hovořil o vlastně experimentech. Jak můžeme experimentovat a inovovat, když je všechno prostě nějak upraveno? Eh, měli jsme projektní, mm, pilotní projekt pardon, pro učňovské školství a dlouhodobou mobilitu. A ty postupy nakonec ukázaly, že vlastně to dělat nejde, protože ta protože to prostě nešlo. Ale ta inovace přece potřebuje právě ne nějaký příliš tuhý právní rámec, aby bylo možné dělat něco nového. Subjekty do toho mají vždy i svůj osobní vklad. A to je určitě nejlepší brzda pro neuvážené výdaje. Nebylo by tedy vhodnější prostě odlehčit všechny tyto postupy a e, důvěřovat potom těm konkrétním subjektům, protože když se na to díváte z terénu, tak je to spíše karikatura sama sebe. Pan Sarvama. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru, tedy nejprve bych chtěl poděkovat panu Bolovi za nesmírně jasnou a pochopitelnou prezentaci, ale podle mého nesmíme zapomínat na ten přístup, na ten úhel pohledu eh, Ministerstva sociálních věcí. Měli bychom se tedy vyvarovat tomu, že bychom činili příliš zjednodušená řešení a rozhodovali příliš zjednodušeně při definování kritérií těch výsledků nebo při měření dopadu v této oblasti, ale současně já bych eh, nechtěl ani zvažovat, že bychom se vzdali těch nejlepších kritérií pro výsledky a dopad tedy souběžně, tedy v těch oblastech, kde to je možné. To není tak špatná myšlenka. Jistě je to riziko, že se z toho stane, jak vy jste to říkal, že se to bude vyvíjet potom svou vlastní cestou, protože to je, myslím, hrubá generalizace problému. Tady jsou přece eh, různé potřeby a pro eh, dopad a pro výsledky je třeba zvolit různá kritéria. Děkuji. Pane Kolmel? No. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl také velice srdečně poděkovat panu referentovi, panu doktoru Bolovi za přednášku. Chtěl bych se v mnohých aspektech připojit k tomu, co zde zaznělo, ale také se pokusím to eh, vyhrotit tím směrem, že jistě nemyslíte, že nějaký úkol je obtížný, že s ním prostě nebudeme zabývat. Rozpočet orientovaný na výsledek přece neznamená, že to lze implementovat eh, do celé šíře. Některé země Spolkové republice ukazují, že ad absurdum můžeme jakýmkoliv způsobem odůvodnit výdaje, užší se výpočty nějakých kvocientů, takže to jednoznačně vede k nadměrné byrokratizaci. Tomu bychom měli zabránit. Ale jsou oblasti, kde se o to můžeme docela dobře pokusit. A já si myslím, že někde bychom to mohli realizovat i úspěšně. Když použijeme pojem Evropského solidárního fondu. Když jde o solidaritu, tak to pro mě konec konců znamená pomoc a tak není až tak na snadě, že bychom bezpodmínečně potřebovali a mohli definovat měřitelné cíle, protože pomoc by se měla týkat nějaké oblasti, kde pomůžeme. To je výraz solidarity a jsem naprosto za jedno, že potřebujeme solidaritu ještě mnohem více, než tomu bylo doposud, ale když chceme souběžně omezit byrokracii, pak je tady, myslím, jeden velice krásný přístup. A měli bychom popřemýšlet, kdo všechno potřebuje solidaritu. A víte, že už jsem jednou předložil eh, návrh, abychom o tom jen tak diskutovali. A to zda má smysl, že země, které jsou čistými přispěvateli, platí poměrně velké příspěvky do EU a potom nakonec velkou část dostanou zpátky. Já se domnívám, že by se to dalo docela dobře vyřešit, kdyby se to upravilo blízko problémových oblastí ve vztahu k Německu, protože máme federální uspořádání, by to znamenalo, že máme tedy spolkové země. Já pocházím z Bádenska Württemberska, náhodou odsud pochází i pan eh, Bol, takže eh, zemská vláda ve Stuttgartu by věděla mnohem lépe, jak to řešit a paní Gresle pokivuje, než naše vláda v Berlíně a vláda v Berlíně to bude jistě eh, vědět mnohem lépe, než my tady v Bruselu. Proč proč se vydáme tou oklikou při financování. Opouštíme Bansko, Wittenbersko, peníze jdou do Bruselu a potom zase zpátky tím jednotným Eh, nařízením se to snažíme řešit a to je velice komplexní, protože je 28 členských států. Není to možná populární a blíží se to k myšlenkám Margaret Thatcherové, ale měli bychom o tom diskutovat. Myslím, že tak bychom mohli eh, rozpočet a ta nařízení zjednodušit. Mně nejde o snižování příspěvky z německé strany. Já si myslím, že to je, jsou dobře investované peníze, aby EU lépe fungovala, ale bude moci fungovat ještě lépe, když bude všechno jednoduché. Pan Um, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že jsem velice rád, že vedeme tuto rozpravu, eh, protože eh, eh, tato otázka zaměření na výkonnost je velice důležitá. Já to podporuji a myslím, že stojí za to o to usilovat. Mám dvě připomínky, které bych chtěl říci. Za prvé performance-based budgeting a zjednodušení, že je tady určitý rozpor eh, když eh, eh, chceme mít faktory té to výkonnosti, tak to vede e, k určitému rozporu vůči zjednodušení. Je velice obtížné definovat e, výkon, výkonnost. Na jedné straně sledujete otázky, které mají kvantitativní charakter, ty se dají se na dno měřit, ale jak chcete měřit záležitost kvality, to není tak snadné a má třetí připomínka v e, veřejném e, sektoru, e, a já mám zkušenosti z minulosti z veřejného sektoru, je nebezpečí, že když budete posilovat tedy tu kulturu měření, hodnocení, tak tím vlastně posílíte eh, orgány eh, v tom, aby sáhly po těch eh, plodech, které visí nízko. Takže konec konců je mnohem obtížnější se pouštět do věcí, na které bychom se asi měli zaměřit. Takže to bude podnět eh, pro mnoho lidí, aby sledovali ty eh, snadno dosažitelné cíle. Eh, vznikne takováto kultura, tedy to jsou ty mé tři výhrady nebo připomínky. Ano, k ukazatelům musíme mít nedůvěru. Ukazatele vyvolávají optimalizaci. A ilustrovat to může třeba fungování parlamentu. Pan Sarvama. We, had already this, part of uh, this, My jsme část této diskuse už vedli, ale pro ty, kdo tu tenkrát nebyli, jenom stručně, co jsem říkal, tohle je přesně ten důvod, proč musíme velice pečlivě se věnovat definicím, tak abychom neskončili tím, že budeme sklízet jenom uh, plody rostoucí na těch nízkých větvích. To je přesně důvod, proč to musíme dělat, proč musíme být schopni definovat, jak s utracenými prostředky dosáhneme lepších výsledků lépe. Tečka. Děkuji. Děkuji, pan předseda. Já iba je... Děkuji, pane předsedo. Jenom jedna poznámka. Pan Kelmel mi připomněl jednu věc. Dnes máme problém, že když čistý přispěvatel dostane zpátky nevyčerpané peníze, když se neutratí, tak svým způsobem má zájem na tom, aby se ty peníze nevyčerpaly. A proto možná někomu teoreticky může vyhovovat pomalá implementace. Říkám to proto, že bychom principiálně měli řešit ten problém, když se to nevyčerpá, aby se to nevracelo čistým přispěvatelům, ale aby se to posouva, aby se posouvali, přenáčeli do dalšího období a bude to všechno lépe fungovat. Děkuji. Madame Maletich. Paní Děkuji. Jenom bych chtěla říct, že performance-based budgeting, je rozpočet soustředící se na výkon, je nutná věc. Musíme mít indikátory a nějaká měřítka, podle nichž sledujeme, zda se výsledků dosáhlo nebo ne, zda se dosáhlo pokroku té které politice, ale Zcela souhlasím s tím, co zaznělo v té prezentaci, že je spoustu překážek pro dobrou implementaci tohoto způsobu. Protože když stanovujeme indikátory a měřítka, měli bychom myslet na různou míru závažnosti pro různé aktivity. Jsou věci, které jsou snadné a co v podstatě jako bychom opakovali celou dobu, protože rychle dosáhneme výsledku a tam ty body by měly být nižší. Pokud je to něco nového, inovativního, tak by to bodové hodnocení mělo být vyšší a tímto způsobem bude vyšší implikace těch výsledků. Bien, pour conclure, tak na závěr, pane Bole, eh, jak byste zareagoval na tuto diskusi? Děkuji, že se mohu ještě krátce vyjádřit k vašim otázkám. Finanční nástroje v Bádensku-Württembersku se vůbec nepoužívají. My uh, nevidíme, kde by se rozumně dali využít. S dosahováním cílů máme aktuálně v tuto chvíli problém, že v některých oblastech jsme teď už přes 100%. Tady se to vyvíjelo velice potěšujícím způsobem, ale zadání nás teď nutí, abychom podali žádost o změnu. Taky si člověk může klást otázku, jak moc je to rozumné. Jinak, pane předsedo, hovoříte mi ze srdce, když jste řekl, že inovace potřebuje lehký rámec. My to vidíme úplně stejně. Děkuji. Děkuji. I já jsem se něco poučila. Myslím, že součástí inovací inovace musíme mm, pojednávat jinak než to ostatní. Nechci frustrovat pana spolupředsedu, ale vedle nařízení pro rozpočtu, nařízení ESF, nařízení pro strukturální fondy a implementing rules. Pane Bole, máte odhad, kolik je to stránek nebo kolik paragrafů musíte eh, mít na paměti při těch penězích? Kolega z FER měl přednášku v Bruselu a nechal spadnout tu složku na stůl, aby ho poslouchali dva a půl tisíce listů, takže je to takový slušný balík. No, říká paní předsedkyně, ano, to je ten vlastní problém, že toho máme příliš moc těch eh, vycizelovaných předpisů a nařízení a s, ohlí, s ohledem na to, kolik toho je, je to opravdu náročné. No ono to nepůjde myslím, že tady výbor pro rozpočet a pro kontrolu rozpočtu tady má opravdu velký úkol a čím víc my se do toho vložíme, tím lepší ten výsledek může být. Myslím, že tady se dostáváme ke klíčovému bodu, protože v rámci těchto operací jsou vlastně dva typy výkonu, dva typy výsledků. Jednak vlastně výsledky pro vlády, které chtějí dostat zpět peníze, které dali do rozpočtu. Když začíná nějaké víceleté období, tak každý vlastně má svůj podíl přesně na euro a potom jde o to dostat zpátky co možná nejvíc. To je takový první výsledek, první výkonnost. Možná to není hezké, když to takhle říkám, ale takhle to prostě funguje. No a druhý typ výsledku, to jsou vlastně ty konkrétní akce, které mají nějaký účel ve prospěch zaměstnanosti, sociální soudržnosti, ekonomické dynamiky a podobně. Ale dospěli jsme do stavu, kde ta, ten propletenec pravidel je obrovský a někdy prostě je to tak složité, přestože se jedná o 10 tisíc eur. Ano, to také vyvolává e, pracovní místa v regionální samozprávě, v místní samozprávě, ale také to vyvolává velkou frustraci a Evropa potom má obrázek nesnesitelně byrokratického tělesa. Ja, herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Budeme pokračovat v programu. A dostáváme se k zástupci Centra politických studií. Je to otázka EFSI a EZIF. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za možnost zde vystoupit. Já řeším jednoduchou otázku EFSI a EZIF. Tady je rozdíl jenom v jednom písmenu. Já bych eh, eh, chtěl říci, že jsem četl všechny ty omnibusy, které se týkaly galaxií a proto jsem se rozhodl se na to podívat ze vzdálenosti. Tady je celá řada expertů, vy se zabýváte podrobnostmi a tomu bych se rád vyhnul. Já sám se nechci dívat eh, na jednotlivosti tohoto nařízení, ale budu sledovat eh, tu završující myšlenku eh, existence těchto fondů FCA a ESIF. To nebyl ten správný knoflík. Chtěl bych se tedy vrátit k základům. To zní dobře, návrat k základům ale je to různé. Celá řada věcí se změnila. 20 let jsme se snažili eh, zlepšit rozpočet, měnit věci, přizpůsobovat je a eh, natlačit věci do prostoru, vytvořit stropy a eh, bylo to opravdu do úsilí o akrobatická cvičení. Celá řada věcí měla spíše mentální povahu, ale byla to taková cvičení, nebylo to racionálně eh, podlež, podloženo, nemělo to v reálném světě eh, valného významu. Děkuji Omlouvám se, já se v technice moc nevyznám. Takže tady máme obrázek té galaxie, té e, zoufalé komplexnosti a je tady velmi mnoho věcí, které jsou mimo, jsou externí, jsou mimo ten rozpočet, mimo ty kruhy, je tu několik galaxií, a e, dovádí nás to k zoufání, řekneme si, co uděláme, tak vytváříme nová pravidla, pravidla k pravidlům a já bych chtěla říci, že eh, z toho vzniká veliko těžkopádná struktura. Na základě cílů jsme vytvořili praktické nástroje, takže máme politiku soudržnosti, která byla rozdělena na části dále nástroje pro propojení Evropy, Horizont, celá řada dalších eh, a staly se z nich eh, tedy jednotlivé nástroje podle různých eh, pravidel. A ty spolu spíš, spíše nemluví, nespolupracují. A my bychom tedy z těchto cílů udělali takový nástroj a to vytváří komplexní charakter. Každý region má svůj vlastně regionální fond, ale vlastně máme jenom dva typy nástrojů. Potřebujeme nalézt policii, nemocnice, eh, armádu, takže máme tady jenom takovéto nástroje. Takže my jsme to vlastně rozměnili. Je to potenciál přidané hodnoty a to tím, že vytváříme celou řadu dalších skupin a snažíme se to od sebe oddělit, ale realita je taková. I když jsme to nechtěli, i když se nám to nelíbilo, události nás e, směřují tím směrem, který vám ukáže máme e, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení, pro vlastní zdroje, e, ten seznam je dlouhý, je tu i zjednodušení, možná je to freudovské přeřeknutí, ale také posílená potřeba Brexitu. A eh, máme tady tedy také Brexit a já jsem eh, přemýšlel o to freudovském přeřeknutí, eh, protože to se vlastně týká posílení rozpočtu a to možná si vyžádá nějaký Brexit. Bohužel Vede nás to k více flexibilnějším grantům, eh, protože tady eliminujeme zábrany mezi eh, eh, různými okruhy. Možná před 20 lety se volalo po větší flexibilitě, tvrdilo se, že je to příliš rigidní a my jsme to vlastně nikdy vážně neřešili. Je to období krize na základě toho, co jsme řekli před mnoha lety, i Evropský fond eh, pro strategické investice, EFSI, já jsem viděl ten návrh eh, eh, deset let ještě, než byl vytvořen, protože jsme se domnívali, že by měl existovat, ale neexistoval. Byly tu spíše rozpočtové fondy, ale to byla tedy ta myšlenka vytvořit jeden takovýto velký finanční nástroj pro země. Získáváme tedy něco, co může eh, posílit lepší přidělování zdrojů. Takže zpět k základům. Jedna otázka, která se týká zjednodušení. Je třeba zjednodušit, abychom zvládali tu novou komplexnost. Není třeba eh, vytvářet tu komplexnost Musíme zjednodušit to, co je zapotřebí, abychom zvládali ten komplexní svět. Potřebujeme eh, lepší nástroje, které řeší reálné věci v realitě, když o tom přemýšlíme, tak je svět jednoduchý. Máme granty, eh, jsou eh, interní, externí, jistě v EU máte granty, ale budu se na to dívat zevnitř. A potom tu máme finanční nástroje a jaký je rozdíl. Finanční nástroje sledují politické cíle jsou eh, více veřejné nebo více eh, soukromé na druhé straně. Takže tu jsou dva systémy, které jsme, eh, my jsme jich vytvořili dvě stovky, ale ve skutečnosti tu jsou ty dva, když se opřeme o ten základní koncept. A jsou různé. Máme tu eh, tituly pro infrastruktury, prostředky pro vytváření kapacit, prostředky pro sociální rozvoj a pro inovace, pro výzkum a rozvoj. Granty také pro eh, eh, výzkum, inovace na trhu a e, to je spíš tedy veřejné. Dále máme finanční nástroje, ty slouží pro infrastrukturu, podporu podnikání, pro inovace. To jsou ty dva nástroje, které e, ve skutečnosti máme. Tady máme ten obrázek e, s nůžkami. Ta situace je opravdu zmatečná. Objevily se nůžky a máme tady rozpočtové stropy, novou vyváženost, novou kontrolu eh, vracení prostředků, aby eh, se nestratili, abychom eh, se nepouštili do rizik a na jedné straně tohoto obrázku máte tedy tu komplexitu eh, regionu, oblasti, ty směry, kterými prostředky eh, plynou z země přes regiony eh, do různých orgánů podle různých pravidel. A potom máte finanční nástroje, které se v centru sdílí a sledují stejné cíly, inovace, infrastruktura, struktury v jednom případě je zodpovědný jeden byrokrat, v druhém případě jiný e, byrokrat a všechno zase podle různých e, pravidel. Eh, máme tedy inovace, EFSI, eh, podpora malých a středních podniků, takže tu máme ty fondy pro regiony a tak dále. A potom přeskum v polovině období. Tento přeskum je vzdálen eh, celé galaxie proti tomu, co bylo v roce 2000, 2010. Došlo ke značnému zlepšení a to nás vede dále až do roku 2020 i když tu jsou některé překážky, já e, e, e, o nich nechci diskutovat, ale všechny se tady objevily. Je tu celá řada dobrých věcí. Transfundy, ty jsem zde neuvedl. Ty jsou interní, jsou dobré, protože se jako aspirin snižují vnímání toho problému. Vytvořili jsme tedy ty trust fundy, ale neřešíme skutečný problém. Je to jenom jakoby, ale jde o to, že než eh, nemáme řešení, tak tedy vytvoříme ten svěřenecký fond, než když bychom to řešili někde jinde. Vezmeme si tedy ten Eh, aspirin, ale ta hrozba nez, nezmizí. Je to určité zlepšení, to finanční nařízení, ale určitě není optimální. A já říkám, že musí eh, zajistit něco více, musí vést k ještě dalším věcem, protože blízko za dva, tři roky budeme řešit různé události, Brexit, eh, diskuse, a skutečné e, výzvy a mně se velice líbilo, co řekl e, generální ředitel na konferenci před určitou dobou. Ztráta 10 miliard, to je hrozné, kdo to e, splatí. Roční rozpočet je 50 eh, miliard, ale i když je to 140, tak to jsou peníze dobře utracené. Takže co? Ta otázka se mi moc eh, líbila eh, je to stále ještě velký rozpočet pro věci, pro které bychom měli hledat řešení a neběhat jako vyplašené slepice. Takže tady vidíme kranty v celé řadě oblastí. Je třeba sladit ta pravidla Dále infrastruktura venkovského rozvoje, jsou to e, vesnice, e, týká se to silnice, vybudování silnice, je třeba se obrátit na který orgán jaký postup stále, je to tedy jenom ta silnice. Celá řada věcí eh, v nařízení je dobrá, je třeba eh, alokovat prostředky eh, v programu, to je velice pěkné, ale je třeba znižit tu komplexitu i grantů, i finančních nástrojů ty finanční nástroje se orientují podle poptávky, takže to jsou komplexní pravidla využívání a když to bude menší poptávka, menší zájem, budou stoupat náklady. To znamená, že je třeba eh, zvažovat trochu jinak, než jak je tomu v případě u grantu. Eh, ty eh, skupiny vyžadují určité nástroje. Jeden návrh prošel a potom se objevila celá řada omezení, aby bylo zajištěno E, e, je to směřováno, takže si to vlastně nikdo nepřál, nebylo to flexibilní. Takže tady jsou určitá rizika. E, proti rizikům navýšíte náklady. A co nakonec potřebujete? Je jeden takový velký měšec, jako evropský finanční nástroj se stejnými pravidly, se stejnými kritérii způsobilosti se zvláštními pravidly adicionality podle jednotlivých eh, sektorů. Můžete rozlišovat mezi infrastrukturou, malými středními podniky a eh, můžeme se tak eh, vyvarovat různým postupům a proti rizikům. Jistě vyžádá si to čas, požaduje velice mnoho, ale měli bychom o tom začít přemýšlet. To je tedy můj sen. Máte zjednodušený rozpočet, máte tedy tu eh, infrastrukturu, finanční nástroje, které splňují, co mají, ale máte tady okénko vývoje. Proč můžete to označit trochu jinak? My jsme vytvořili EFSI a lidé říkají EFSI nebude zabývat složitými oblastmi regionu. Proč FC? proto nebylo koncipováno? Pokud si to přejete, je třeba vytvořit nějaký prvek s vyšším rizikem, kdy se budou řešit problémy v oblasti, kdy to bude orientováno podle poptávky. Je třeba přitáhnout investory a je třeba zachovat určitou primární úroveň pokud to bude tedy svato svaté, tak ten zájem se zvýší. Je, my něco potřebujeme a EIB má finanční nástroje mimo EU. To, co se dělá mimo EU, lze dělat i uvnitř EU. Potřebujeme tedy méně rozdělení bez sektory, jeden eh, měšec pro infrastrukturu a společná pravidla pro skombinování. Pokud budete mít jednoduché struktury, jednoduchý rozpočet, potom to můžete komplexně vlastně řešit eh, na eh, té správné úrovni. A tady bych skončil. Děkuji vám. Takže budeme mít potom desetistránkové nařízení. Možná ještě kratší. No tohle právě musíme udělat. La révolution est en marche. Tak revoluce už je na pochodu. To není špatné. No, já už jsem si říkala, no, také si myslím, máte naprosto pravdu s tím, jak jste to popsal, tak jak jste to popsal, je to pravda. Náš problém je, že všechno je možné se vším a pravý opak. Budeme-li takhle pokračovat, že budeme věci směšovat místo toho, abychom je oddělovali a některé ty oblasti mohou být smíšené, ale musí to být omezené. Myslím, že bez nějakého regulačního spisu to vůbec nepůjde. Já už to dělám 13 let a jenom prostě říkám, no vždycky je tisíc výjimek, všechno ze všeho je možné a s tím budeme mít opravdu problém, aby to bylo nějak přehledné pro ty příjemce. Trochu se to zlepšilo. Máme šest generálních ředitelství, která se věnují výzkumu, šestery různé Basic Acts, šester, šestero různých procesů, šestero různých všeho, takže ty příjemci žádají o peníze ze dvou, třech uh, kotlíků, tam je tucet lidí, kteří se starají opravdu jenom o tuhletu právně správní stránku, ty velké univerzity a tak dále. No, je to složité. Myslím, že bychom ty věci měli koncentrovat a měli je od sebe oddělovat. Jsem vám eh, vděčná za tu Dispairing Complexity grafik. Vidíme, jak je ta grafika složitá musíme se snažit ty věci zjednodušovat, nemůžeme být až tak pružní, to je opravdu teď jádro našich úkolů, jádro úkolů mého výboru. Ty svěřenecké fondy, tomu se věnujeme. Teď je otázka, zda to nějak ještě neomezit dál. Dobře, že jsme vás pozvali. Děkuji vám za vaši práci. Ale tohle je tabulka, kterou připravil rozpočtový výbor Disfering Complexity. Monsieur Fernandez. Pan Fernandez. Děkuji, já děkuji za toto vystoupení. Tato tabulka je dokladem, že jsme tedy skutečně se vydali cestou složitosti a že po se to jenom dál a dál komplikovalo. Já doufám, že naši dva spoluspravodajové eh, se vydají na cestu opačným směrem a že začneme tedy zjednodušovat. To asi nebude tak těžké to vylepšit. Ale eh, mluvilo se tady o uživatelích. Je třeba, aby tato složitost Eh, byla viděna v kontextu toho, že kromě toho ještě existuje složitost na úrovni členských států, protože pak jsou ještě právní předpisy v členských státech, které to dále komplikují, pak jsou regionální právní předpisy, které to zase ještě komplikují. No a potom už je téměř nemožné zajistit naplnění cílů fondu. Pak tady je ještě další věc, a komise mě snad eh, omluví, ale já tedy nevím, zda tato komplikovanost se neměla neměla třeba řešit ty závažné problémy s platbami, protože v roce 2014 jsme měli 23 miliard nezaplacených faktur. A teď si představme, kdyby vlastně ten finanční rámec se začal plnit nějak velice dobře, pak bychom neměli peníze na platby. A možná tohle právě ta složitost a to špatné plnění fondů trochu eh, napomohly tomu, že se zlepšily eh, ty platby. To je rozpočtová regulace, říká pan předseda. No, možná taková samoregulace. Já také plně souhlasím, že i v té galaxii tedy jsou ty e, dotace, finanční nástroje, ale u dotací pak je také třeba podpora pro malé a střední podniky v rámci strukturálních fondů v mnoha zemích. Je spousta programů, které právě jim mají pomáhat. Ve strukturálních fondech také je taková možnost, která není úplně špatná, využít část na finanční nástroje. To je také věc, která není tak složitá. Když se podíváme na ten obrázek, tak si řekneme, že to je velice komplikované, ale když se pak zaměříme na jeden konkrétní bod, tak eh, se to trochu vylepší. Ale je pravda, že by se mělo zjednodušovat za účelem maximalizace dopadu každého eura. Nevím, jestli třeba takovou to, tak to bychom mohli definovat přidanou hodnotu. Hodně se hovoří o přidané hodnotě. A to je další otázka kterou jsem tady chtěl nadnést. Ale prosím, nekopírujte tu mou definici maximalizovat dopad každého eura. Jak byste definovali, pokud taková definice existuje, přidanou hodnotu? A další otázka. Pokud tady ten Poslední obrázek těch grantů a finančních nástrojů je kompatibilní s podporami, které máme, anebo zde bychom se mohli inspirovat třeba v tom víceletém finančním rámci, kde by byly třeba okruhy jako sociální infrastruktura, lidský kapitál. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zemědělství. Ale kladu si otázku, zda by se třeba takto nemohl změnit ten víceletý finanční rámec. Já nemám nic proti dělení na pět, těch pět okruhů, které máme, protože to fungovalo. Ten problém není v těch okruzích, ale Kladu si otázku, zda by tento návrh nemohl mít nějaký právě dopad na formát víceletého finančního rámce. Předseda, ano, pokusíme se o stručnost, protože máme trochu časové omezení. Prosím. Maletič. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych zdůraznit, že co se týká zjednodušení a změn v rozpočtu, bychom vždycky měli mít na paměti, že z rozpočtu bychom měli reagovat na základní otázky, co je financováno, kde a jak. A pokud chceme odpovědět na otázku, co je financováno z rozpočtu, pak potřebujeme klasifikaci programů, potřebujeme ten eh, přístup podle politiky, projektu, ale také Samozřejmě to musí dávat ekonomický smysl. Musíme se věnovat tedy všem aspektům. Samozřejmě kde, to je klasifikace místa a jak, tak tahle otázka, jak je něco financováno, to je financování zdrojů, finanční nástroje, granty a další zdroje, které mohou být brány v potaz. Tedy ten dokument by měl být jednoduchý, procedura by měla být jednoduchá, ale vždycky musíme dostat odpověď na ty základní otázky. Děkuji. Pan Olbricht, myslím, že jeden ze závěrů našeho semináře není text finančního nařízení jako takového, ale dopady tohoto textu. Kolik lidí, kolik poslanců tomu bude rozumět, nebo kolik lidí z našeho výboru tomu vůbec bude rozumět. Možná paní Gressle dva, tři další, ale co se týká dopadů, tak co je důležité? Znám pana řečníka, jako vždycky to bylo zcela jasné, co opravdu potřebujeme. A to je věc, kterou víme a diskutujeme o tom roky Každý to ví, že to tak je a nikdo se nechystá to změnit. Otázka je, pro koho děláme to zjednodušení. Kdo bude profitovat z toho? Děláme to pro komisi nebo pro příjemce? A umíme si představit, že jako dopad toho budeme mít nějaký komplex nástrojů, někdo chce něco dělat. Může jít někam a chce říct, já dělám tohle a jak se to dá financovat. Kde jsou ty nástroje? Odsuď, odsuď z tohoto fondu nemůžeme doklik, duplikovat malé střední podniky všude. Ne, mělo by to být zcela jednoduchý soubor nástrojů. Celé to nařízení bude k ničemu, protože ještě dvě, dvě poznámky k tomu a skončím. Za prvé, teď jsme v situaci, kde děláme něco složitějšího, než máme teď. Rozdělit kohezní politiku je počátek. Budeme diskutovat pak o kohezní politice. My se teď snažíme rozdělit body kohezní politiky v době po roce 2020. My teď hovoříme o zjednodušení, říkáme, které generální ředitelství bude dělat co a která komise bude mm, dělat co. No, teď jsme dnes. A poslední věc, bohužel další problém, je ten aspirin. To se netýká rozpočtu, ale ta otázka zní, my tvoříme svěřenecké fondy, ale bohužel ty svěřenecké fondy jsou mimo rozpočet. To znamená, tím se neřeší problém v rozpočtu, šoupne se to do svěřeneckých fondů, ale to je jiná debata, to není stejná debata. Teď je, jak je ta otázka, jak to dostat do rozpočtu, aby se to zjednodušilo. Teď to schrnu. Musíme vyvodit závěry, musíme mít finanční nařízení a jeho jasné dopady na příjemce a to co nejdřív a jasné, jasný systém nástrojů. Co z jakého fondu? Pokud nema, nebudeme mít tohle instrumentárium, tak, eh, jak řekl pan předseda, občané nepochopí vůbec nic a nebudou připraveni žádat o evropské peníze, protože to prostě bude příliš složité. Pokusili jste se pochopit eh, organizační strukturu generálního ředitelství. Když se podíváte na organizační strukturu některých generálních ředitelství komise, tak vás asi nepřekvapí, že ty postupy jsou potom tak složité. Možná je na čase eh, zároveň s tím, když to je takový herkulovský úkol, eh, Zároveň s tím si tedy klást otázku, jak samotná organizační struktura je relevantní protože ta, ta, tato složitost je vlastně odrazem eh, potom té složitosti postupů a finančního nařízení. Když vidíte tedy potom tu interní organizaci komise, to je udobně složitá. Dobře. Tak to je tedy slibné sdělení. Děkuji vám. Chcete ještě nějak se vyjádřit, nějak formulovat nějaké doporučení? Děkuji. Velice rychle vidíme, že je možné diskutovat o jednotlivých okruzích, o zemědělství nebo o dalších oblastech. To je vaše rozhodnutí, ale já bych chtěl jenom říci, že e, e, lidé jsou e, zaplaveni tou komplexností a já jsem se součast účastnil setkání, které se zabývalo informacemi. A není možné e, řešit e, sítě ve městech, protože za to jsou odpovědná různá generální ředitelství. A co ti lidé mimo. E, starají se o to, co dělá generální ředitelství. Oni vidí jenom tedy ten městský projekt a řekne se, to není možné o to eh, zažádat, protože to je záležitost eh, rozvoje venkova eh, já jsem se zaměřila ta města. Vidíte, je třeba spolupracovat, aby to tvořilo jeden eh, blok. Vyžádá si to eh, reformu. Je třeba eh, zjednodušit ty bloky a můžeme takto řešit tu integrovanou komplexnost. To jsem tím chtěl říci. Musíme tedy zjednodušit ty části. Musíme řešit tu integrovanou komplexitu a to je tedy to závěrečné poslání. Děkuji mnohokrát dělat. To obohatilo naši fantazii. Ráda bych pokračovala v programu a teď se dostáváme k otázce, jak instituce v Evropské e, Unii si rozdělují ty plány mezi sebou. Já vítám kolegu, který e, zastupuje agentury a bude hovořit tedy na toto téma. Vážení poslanci, dovolte, abych úvodem hovořil o Evropské síti agentur, kterou dnes zastupuji. A chtěl bych poděkovat za to, že se mohu účastnit tohoto workshopu. Nejprve stručný úvod do tématu. Je to externalizace úkolů, optimalizace zdrojů v tomto kontextu. Jak víte, agentury EU přispívají aktivně k dosažení plánu Evropa 2020 dosažení této strategie a agendy Junkrovy komise. Je to tedy hmatatelný přínos pro evropské občany. Když se zaměříme na tyto priority, tak agentury mají již aktivní interakci e, ve e, rámci svého mandátu a věnují se e, technickým poznatkům z evropských institucí, národních institucí i ze strany průmyslu, takže to již je eh, externalizace úkolů a činností jako výsledek může Evropská unie využít této hodnoty a sledovat strategické cíle EU, aby dosáhla ještě mnohem většího přínosu pro občany. Agentury tedy e, působí v rámci e, sítě těchto agentur. Tady máme zprávu z roku 2015 a e, je zde vyjádřena spokojenost, že agentury přispívají k tematickým řešením a že se e, spojují kdykoliv je to možné. Nejde jenom o dosažení synergií. Agentury EU sledují jako hlavní úkol a cíle e, zaměření na tematické skupiny a snaží se zajistit e, svobodu, bezpečnost a spravedlnost a podporu eh, podniků, inovací. Jak víte, roční rozpočet 34 agentur, to znamená 1,2 miliard, představujeme méně než 1,8 evropského rozpočtu. A máme asi 550 tisíc zaměstnanců v roce 2016. Když jde o externalizaci úkolů e, zdrojů, tak návrh komise v článku 57 uvádí právní základ pro externalizaci úkolů a umožňuje další spolupráci mezi agenturami a to jsou tedy sdílené služby, jak to označuje náš eh, síť. Podle článku 57 je to eh, mezi institucemi EU a dalšími orgány eh, snaha provádění rozpočtu, a zejména tedy administrativní položky, poskytování služeb, produktů, nebo také vytváření smlouvu, smluv. To má umožnit eh, zpětné získání nákladů eh, jako výsledek poskytnutí služeb. Eh, mechanismy se opírají o zásadu neziskovosti a jde tu o zpětné získání nákladů. Tedy tento postup má být klíčový, abychom zvýšili efektivitu a optimalizovali finanční lidské zdroje. Hlavním cílem eh, je tedy eh, tento postup, který bychom se měli dále zabývat finanční nařízení, ale eh, sdílené zdroje příliš nepředkládá interní auditoři i obecné zakázky. To je spíše omezené. Tady jde o e, zdroje, kontinuita podnikání, e, služby, získávání pracovníků. E, sahá to i po operativní úkoly Evropská síť agentur vítá návrh komise, který umožňuje, aby e, e, e, vytvořili ještě efektivnější postupy pro mládež a dostupné zdroje. Ale podle návrhu komise to vyžaduje určitý horizontální servis. Je třeba, abychom ty služby rozšířili. A to může sahat nad rámec administrativních úkolů. Výkonný ředitel agentury může eh, delegovat úkoly na jinou agenturu. Dále hlavním účelem takovéto dohody o službách, která má být uzavřena, má podporovat zejména řádné řízení eh, za využití synergií. To je hlavní eh, účel nejenom návratnost nákladů, snižování zaměstnanců, lepší flexibilita, optimální využívání strojů agentur. Takovým měřítkem bude využití stávajícího nařízení s možností outsourcování, pokud je to v souladu s řádným řízením outsourcování a externalizace služeb sledují stejné řádné finanční cíle, efektivitu. Avšak ne všechny případy outsourcování jsou nutně úspěšné a agentury při některých eh, příležitostech tuto efektivitu spochybnili eh, u účetního dvora a ukázalo se, že to agenturám působí dodatečné náklady. Agentury Mají proto určité pochybnosti, co se týče pozměňovacího návrhu 51. Je to regulace článku 61, kdy se e, rozšiřuje oblast působnosti a podle e, toho společného přístupu v roku 2012 dohoda mezi institucemi nebo využití externího auditora auditu je v výlučné eh, působnosti EKA. Jako všechny další zdroje. Proto pozměňovací návrh 69 vychází z toho, že veškeré aspekty nezávislého externího auditu, eh, včetně eh, zjišťování faktů, má být v plné kompetenci účetního dvora. Agentura to vnímá tak, že účetní dvůr má také zajistit prostředky pro ten externí audit eh, a dojde k transferu na ty agentury. Optimalizace zdrojů eh, se týká i strany příjmů. Velký počet agentur je ochoten provádět činnosti ve spolupráci s dalšími orgány v EU, například eh, podílet se na eh, evropských programech komise a měli by být eh, příjemci, aby bylo možné uskutečňovat tuto spolupráce, i když na základě konstituujícího aktu e, tato možnost není dána, ale přesto je to možné, když se dohodnou e, výjimky s komisí. Zjednodušení a flexibilita, optimalizace zdrojů e, bude ve prospěch také komplexních postupů, které nepřidávají žádnou hodnotu. Jak již účetní dvor, dvor o tom hovořil, měli bychom eh, zrušit ně eh, účelově vázané příjmy, protože jinak eh, to neodpovídá přístupu varování se rizik. Finanční nařízení by se mělo rozšířit na všechny další výdaje, jako na vodu, elektřinu a telefon například. Je tu celá řada ustanovení v revidovaném finančním nařízení, které by bylo možné ještě dále zjednodušit. Přeskum finančního nařízení je skutečnou možností přesunout se k moderní koncepci finančního nařízení, zjednodušit pravidla a zajistit flexibilitu. Znamená to optimalizaci zdrojů, odpovědnost na straně výkonných ředitelů agentur, kteří jsou ochotni, aby byli hodnoceni podle eh, výkonu, abychom se zabra, abychom zabránili zdvojování činnosti a nevýkonnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Monate. Myslím, že tady teď nejsou žádné asi naléhavé otázky na pana Monarta v tomto okamžiku, takže navrhuji, abychom šli dál v programu. Nebo chce si někdo vzít slovo? Dobře, takže v tom případě tady přivítám dalšího řečníka, to je eh, eh, k tématu angažovanosti občanů, zapojení občanů z Evropského ústavu pro veřejnou zprávu v Maastrichtu. Je tady s námi pan Edward Best. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Je pro mě velkou výsadou, že tady mohu prezentovat úvahy na toto náročné téma k návrhu a e, toho textu. Vyrozuměl jsem, že zatím jste ještě nezvažovali pozměňovací návrhy a možná tady budu moci něco užitečného k tomu říci. E, já jsem pod časovým tlakem, takže tu prezentaci trochu zkrátím. Pro některé možná bude překvapivé navrhovat v nařízení vůbec jakýkoliv odkaz o zapojení občanů do rozpočtování EU, zvláště když hlavním cílem je zjednodušení. Pro jiné takovéto znění může eh, být až eh, takovým zklamáním, že to je příliš vágní. Občané mohou být konzultováni na takové, na takové téma. Ve světě samozřejmě plánuje koncenzus v tom, že větší zapojení veřejnosti do veřejných politik je žádoucí. V EU panuje koncenzus v tom smyslu, že je třeba přiblížit EU co nejvíce občanům. A je tedy celkem přirozené a chválihodné, že se navrhuje posílení zapojení občanů do provádění evropského rozpočtu. Nicméně silnější očekávání, anebo možná i podezření v současném kontextu jdou ruku v ruce s frustrací z některých dřívějších pokusů o zapojení občanů, kdy možná eh, bychom tedy k tomuto cíli měli přistupovat velice opatrně. Je třeba zajistit, aby to, co bylo přislíbeno, se potom skutečně stalo. Za druhé, to společné úsilí by mělo přispět k tomu, že zapojení občanů bude opravdu smysluplné a rozumně řízené. A to samozřejmě eh, s ohledem na to, že existuje celá řada metod, jak eh, by mohlo to zapojení občanů vypadat. Rozpočet se provádí na místní, regionální a národní úrovni a bylo by tedy možná dobré eh, v tomto ohledu formulovat nějakou právní povinnost EU. Lze tedy zvažovat, jak ten text upravit, aby byl, řekněme, povzbudivější, tak aby členské státy, komise a další byly povzbuzeni k tomu, že budou podporovat zapojení občanů jako příhodnou věc. To navržené znění, ale také můžeme brát tak, že je rozumně opatrné, pokud jde o ten nějaký závazek. Co je možná ještě důležitější, to je podpora nové vícestrané iniciativy, která může vést k rozumné zprávě přímo v terénu. A to mám na mysli místní úroveň. Ano, známe zkušenosti z mnoha měst po celé Evropě i ve světě. Eh, města, která byla úspěšná s tím takzvaným participativním rozpočtováním, Nicméně je tady otázka přidělování eh, grantů na poměrně malé úrovni eh, v malém rozsahu. Ano, jsou zkušenosti členských států Británie, Francie, Itálie a dalších, kde probíhaly konzultace s občany, například pokud jde o výdaje, dokonce i někdy se uvádějí případy, příklad Indie, když eh, vlastně tam MyGov dobře fungovalo. Ale i ti, kteří navrhují občanské iniciativy, i ti, kteří jsou nejnačenější, tak říkají, že to, to lze realizovat především na místní úrovni a v tomto světlu bychom to tady také měli zvažovat. Možná bych ještě mohl k tomu dodat pár úvah ohledně znění navrženého textu tak, aby vznikla podpora vícestraného rámce, který umožní zapojení lidí v terénu. Eh, jaké jsou tedy faktory úspěchu? A tady připomínám, eh, že tady eh, je v tom novém odstavci by mělo být řečeno, že občané budou konzultováni, shall be consulted je třeba si uvědomit, že se ne, ne, ne, nebude jednat o jednorázové schromáždění názorů občanů e, jakožto jednotlivců. Otázkou je, jak vlastně občany e, zapracovat dlouhodobě do procesu rozhodování, do procesu vlastně skládání účtů odpovědnosti, tak aby skutečně ti občané byli zapojeni trvale. Také nesmíme zapomínat na rizika na místní úrovni i na úrovni EU. Už byla ta rizika zmíněna v různých stadiích ohledně toho, jak se evropské prostředky využívaly v různých programech a kontextech. Je tady vlastně zranitelnost vůči lobování. A další část navržených změn řádně zdůrazňuje objektivní kritéria, při výběru projektů místních akčních skupin. Pak je tady také nebezpečí na obou eh, úrovních eh, nebezpečí nízkého zapojení. To znamená, že investice do těchto iniciativ eh, pak nakonec třeba nebude přínosný, nebude tolik efektivní, jak se očekávalo. A pokud se to tady nebude dít dle očekávání, tak hrozí, že to potom bude Eh, odmítnuto jako vlastně jenom takové politické únikové cesty, pokud se to nějak tedy neprojeví ve střednědobém časovém horizontu. To znamená, eh, navržené zapracování tohoto nového odstavce eh, lze vnímat z různých úhlů. Je třeba řešit i rizika toho, aby se nevyvolala nepřiměřená očekávání, která by potom ještě vyvolala další frustraci. Možná určitá změna znění by připadala v úvahu, tak aby se vytvořil nový přístup, nový vícestranný rámec, který bude více sledovat důležitost věcí přímo v terénu. Konzultace. I přes zvýšené snahy a iniciativy komise v rámci balíčku o lepší tvorby právních předpisů a při různých programů pochopitelně bude probíhat především na národní, regionální a lokální úrovni. A ta kon- konzultace nebude eh, otázkou pouze jednotlivých občanů. Jak to tedy napojit na evropské fondy, tak aby se dosáhly i další cíle participativního rozpočtování, zejména aktivní občanství, větší stotožnění se s tím evropským rámcem. To může mít různé formy a asi by to mělo být řešeno e, nezávisle na rámci finančního nařízení. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Beste. Máte k tomu někdo nějaké otázky? Paní předsedkyně? No, tohle je teda opravdu žhavá věc. Já jsem to pochopila, že nejlepší by bylo, kdyby se ten odstavec prostě vymazal. Jak tady je, je k ničemu, musí se něčím naplnit, ale čím, aby to bylo realistické, abychom um, umožnili účast občanům a nikoli v zájmovým skupinám, které mají zájem o peníze. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Ano, ano, opravdu žhavá věc. Zkušenosti posledních iniciativ, jako je občanská iniciativa, naznačili, jaké, jaká jsou rizika toho, když se nereaguje na všechny dimenze tohoto odstavce. Ne, já nezavrhuju to vymazat, to není můj úmysl. Pokud to tam bude, bude to dost opatrně, vágně formulované, tak pak by to mělo být doprovázeno jinými opatřeními mimo to nařízení a to by pak mohlo přispět ke skutečně rozumné participaci. Ne, že by se to mělo vymazat, protože je to ožehavé. Člověk musí mít ty správné rukavice, aby se do této žhavé otázky pustil. Někdo další? Tedy hlavní otázka je, jak to udělat rozumně. Dobrá, dobrá, tak to teď Paní předsedkyně mimo mikrofon a pan předseda. Teď se posuneme dál. Téma bude konflikt zájmů. Předseda České nevládní organizace Good Governments, dobrá zpráva, pan Lukáš Wagenknecht, prosím. A vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat, že tady můžeme vystoupit s, naším, s naší prezentací ohledně problematiky střetu zájmu. A já řeknu i proč, protože u nás v České republice to je docela horké téma posledních dnů a my se s tím hodně těžko vypořádáváme. Já bych eh, velice krátce shrnul ve své prezentaci obecně eh, naše doporučení a názory na navrhované znění nové legislativy, nového nařízení a potom bych na konkrétních příkladech ukázal, jako, v jaké formě jsme se my s tím vypořádali eh, v oblasti střetu zájmu a anonymních vlastnických struktur v České republice a na konkrétních příkladech také bych potom ukázal, kde je právě ta legislativa vhodná pro implementaci a kde má ještě nějaké další oblasti pro zlepšení. Tak. Ehm, vlastně jako první věc bych vůbec položil otázku řečnickou, eh, jak vlastně můžeme řešit střed zájmu na úrovni podpory ze evropských fondů, když finálně nevíme, kdo jsou finální příjemci té podpory. To je pro mě jedna z těch hlavních otázek, o které se vlastně budu celou dobu točit té prezentaci, protože já si myslím, že v této oblasti ještě velké pole působnosti pro nějaké lepší, lepší zpřesnění a vyjasnění a může tam být velký problém s tím, že potom podpora plyne do takových rukou, do kterých by plnout neměla. A kdybych se měl velice stručně vyjádřit k navrhovaným článkům 59 a 60, těm novým, a já bych tam řekl dvě oblasti, které jsou z mého pohledu podstatné já vidím jako přínosné zlepšení té úpravy v oblasti definice střetu zájmu v rámci implementačních struktur. Já vnímám jako velice dobré to, že lépe už víme, eh, jak se bude nakládat s tím, pokud budou úředníci nebo osoby zapojené do poskytování dotací eh, ve střetu zájmu a bude lépe identifikovat. Na druhou stranu eh, si myslím, že problém může být v oblasti příjemců samotných Ono to je systémové téma obecně, ale nicméně pokud vy nevíte, kdo stojí za tím příjemcem na konci, jak potom můžete vůbec porovnat, jestli tam střed zájmu nějaký proběhl nebo neproběhl. Už současné nařízení a i to nové navrhované upravuje střed zájmu na úrovni příjemců podpory, nicméně my pořád můžeme porovnat pouze osoby, které jsou v orgánech a jsou zveřejněné ve, ve, ve veřejných rejstřících. Nicméně pokud se pak eh, podíváme na oblast reálných vlastníků, kteří ovládají tyto společnosti, tak je velké pole působnosti pro zlepšení, protože právě vlastnické struktury mohou skrývat mimo ty osoby, které jsou zveřejněné a jsou v těch orgánech, ty reálné fyzické osoby, ke kterým peníze, peníze nakonec tečou. A to si myslím, že v té nové úpravě uh, opětovně upraveno dostatečně není. Tak. Uh, já bych ještě eh, tady k tomu ještě doplnil, Eh, že oblast úpravy střetu zájmu, která se řeší například i v oblasti eh, veřejných zakázek, která také, ona tato směrnice to upravuje, tuto oblast, je docela dobře popsána. Ale my jsme v rámci Good Governance chtěli eh, vlastně ověřit skutečnou praxi v reálnou oproti tomu, co se veřejně publikuje. A proto jsme udělali vlastně na konci minulého roku studii, kdy jsme posoudili devět operační, sedm operačních programů regionálních, z kterých jsme vybrali přes tisíc projektů a v rámci těchto projektů jsme vyhodnotili jejich skutečnou vlastnickou strukturu, jestli je anonymní nebo jestli je veřejná. A čísla, která vidíte, jsou docela podle mého názoru alarmující. Došli jsme k tomu, že 27 eh, podpořených projektů mělo nejasného vlastníka, anonymního. A stejně tak ve finančním objemu došlo k eh, objemu 38 eh, alokace, která byla poskytnutá nejasným vlastníkům konečným. Pro mě to je otázka, jak to, že to nikoho vlastně neznepokojuje, jak na národní, tak i evropské úrovni. My jsme tuto studii zaslali ke komentářům na eh, DG Budget, aby se nám k tomu vyjádřila. Eh, z mého pohledu to stanovisko, které jsme potom dostali, bylo docela pro mě zarážící. Eh, my jsme zjistili, já pak, pak tady ty dokumenty mám přímo, ale my jsme se dozvěděli vlastně, že i ze strany DG Budget není úplně jasně možné v některých případech ověřovat vlastnickou strukturu, i když to už samotné finanční řízení ukládá, v České republice to je pravděpodobně kvůli národní legislativě, zejména v oblasti akciových společností. Takže já si pokládám otázku, jak je možné, když má kompetence toto nařízení DG Budget, tak jakou formou s tím pracuje. Eh, abych pokračoval dále, eh, závěry, které potom my jsme prezentovali, byly promítnuty i do country reportu, který se týkal České republiky za rok 2017. A já bych shrnul největší problémy, které pak tady s tím mohou být spojené u takovéhoto střetu zájmu. Je to vlastně financování možných kriminálních aktivit, financování terorismu, to jsou rizika, které jsou reálná v dnešní době. Je to financování, eh, skryté financování politických stran a další rizikové faktory. U nás jsme ještě nalezli na jednu věc, a to je hlavní problém v tom, že u podpory malých a středních podniků je také možné, že se velké holdingy a velké konglomeráty mohou skrývat právě formou nejasných vlastnických struktur eh, za, potom za malé podniky a čerpat neoprávní dotace. Jinak ta studie je zveřejněná, máte tady i odkaz, můžete se potom na ní podívat, na našich stránkách je v angličtině prezentována. Tak. Já bych teďka se posunul na úrovni národní, na Českou republiku, protože, jak jsem řekl, my také s tím máme velký problém a u nás došlo k nové legislativě v oblasti střetu zájmu. Byl přijat eh, vlastně eh, zpřísněný zákon o střetu zájmu, který se týká právě střetu politické úrovně při čerpání eh, dotací a veřejných zakázek, ale u nás máme problém v tom, že máme nejasně definované eh, procesy tzv. svěřenských fondů. Takže politici se za tyto struktury mohou jednoduše, jednoduše schovávat, protože v českém právním prostředí, i když je založen svěřenský fond, do kterého politik svěří svůj majetek, tak tento majetek nadále přímo i nepřímo ovládá tím, že může odvolávat manažery, manažery které, kteří jsou vlastně odpovědné, odpovědní za eh, řízení toho samotného svěřenského fondu. Takže máme formálně novou legislativu, která ale podle mého názoru by neřeší vůbec nic a v případě tu zájmu, který řešen touto formou, je podle mého názoru impotentní. A teďka bych se dostal ke konkrétním příkladům, který bych popsal, eh, jaké jsou právě výhody a nevýhody řešeného světu zájmu. Budu jmenovat mm, kauzy z posledních pěti dnů, což jako je také zajímavé, že se nám takhle sešly. První z nich byl projekt malého příjemce. Byl to úředník, který, vysoce poslaný úředník jednoho ministerstva, se podílel na nastavení kritérií pro čerpání fondů e, na projekty na, gender, na genderovou problematiku. E, jeho manželka byla zakladatelkou neziskové organizace, která požádala potom o 15 projektů na tuto problematiku vlastně z toho samotného ministerstva. V routery došlo i k tomu, že tento vysoký úředník byl v projektech obsán a sám měl přístup k informacím, které se týkaly celé samotné výzvy. Je to zjevný svět zájmu, tady beru pozitivně to, že by to bylo odhaleno včas a v tuto chvíli řídící orgán koná, takže tady, jak jsem mluvil na začátku o té legislativě, na úrovni toho poskytování, si myslím, že to je nastaveno relativně dobře. A druhá kauza, která proběhla v posledních dnech médií, ta se týká Eh, čerpání zemědělských dotací. Eh, v tomto případě vysoce postavený manažer eh, zároveň velkého chemicko, chemicko-zemědělského konglomerátu, který je zároveň poslancem a vysokým, vysokým politikem, byl jmenován do kontrolního orgánu zprostředkujícího subjektu, který se týká poskytování zemědělských dotací. Za jeho působení došlo k velkému nárostu čerpání dotací, dotací eh, právě pro firmu, v které zároveň působil jako manažer a zároveň působil v bodu této společnosti. Tady je pozitivní, že podle nových informací, které víme, Evropská komise toto zauditovala, odhalila ten střed zájmu a došlo k vlastně k nějaké nápravě. Nicméně v této oblasti, a tady bych dal nějaké doporučení obecně pro evropské orgány, my jsme narazili na to, že v tomto případě, podle informací, které máme, Evropská komise navrhla korekci ve výši 2% celé alokace napadených prostředků. Nicméně my víme a máme v ruce i nějaké tady pokyny Evropské komise k uplatňování korekcí v oblasti střetu zájmů. A v minulosti právě v České republice bylo u jiných projektů u menších příjemců eh, udělována korekce 100%. Já osobně nebudu hodnotit, co je správně, jestli jsou 2% správně nebo 100%, ale možná by bylo vhodné sjednotit ta pravidla tak, aby u každého typu mm, vlastně porušení, které se týká střetu zájmu, byly ty pravidla jednotná a to je pro mě podstatné hlavně z toho důvodu, že potom to může snižovat důvěru českých občanů v evropské instituce, když u projektu velkých konglomerátů navázaných na politiku jsou pak finální korekce relativně malé a u těch malých projektů jsou potom vysoké. Řeknu poslední případ, který také vlastně byl prezentován v médiích včera. Týká se kauzy, která už byla mediálně u nás hodně propíraná. Je to kauza současného ministra financí, eh, který v roce 2008 Eh, čerpal dotaci na eh, wellness resort a v tomto případě došlo k tomu, že ten příjemce se tvářil jako malý podnik, ale došlo k tomu, že bylo skryté vlastnictví pomocí listinných akcí na majitele. Eh, ta kauza probíhá dlouhodobě, šetří to i OLAF, do dneška nemám žádné závěry, ale včera jsme se no, no, dozvěděli nové informace a ty se, ty se týkají právě toho, že v rámci projektu došlo i k manipulaci s informacemi o projekt, v rámci projektové žádosti. Jednoduše bylo zkresleno finanční flow a další věci. Eh, ono se to v tuto chvíli tváří jako by standardní podvod. My nemůžeme říct, jestli to podvod je nebo ne, čekáme na vyjádření orgánů. Ale v tomto případě já bych poukázal ve vztahu k problematice střetu zájmu na to, že by bylo vhodné, aby v případě auditování takových projektů bylo jasně nastaveno, kdo je bude auditovat. V tomto případě projekt byl auditován ze strany eh, Českého ministerstva financí, auditního orgánu, který měl tuto věc ověřit, ale bohužel závěry byly takové, že žádné pochybení neschledal. Nyní po těch nových informacích, které máme, to vypadá, že tam zásadní problémy jsou. A já si myslím, že právě v případě tak zásadních střetů zájmu na politické úrovni by měla ze strany Evropské komise probíhat analýza rizik, na základě které by bylo vyhodnoceno, jestli takovéto střety bude auditovat přímo Evropská komise, anebo jestli bude auditovat potom konkrétně samotný členský stát. Já si nemyslím, že tak velké střety zájmu na úrovni národní je možné objektivně sauditovat, Problém je právě v tom, že minister financí de facto je zástupce toho příjemce, který je podezřelý z podvodu, ale zároveň minister financí je odpovědný minister za auditní orgán, který toto má auditovat. Pomalu eh, se časová dotace uplynula, takže za mě to je asi všechno a případně v dotazu jsem k dispozici. Thank you so much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Wagenknechte. Eh, vaše prezentace nás opravdu probrala, pane Holmajere. Chtěla jsem položit doplňující otázku. Je to skutečnost, že neznáme ty příjemce, kteří opravdu získávají eh, ty subvence. Já jsem poměrně překvapena, protože Evropská komise v oblasti opatření proti praní špinavých peněz vytvořila jasné zadání a to, že ve všech případech, i když jsou subjekty eh, někde v pozadí a eh, mezi tím je spousta nastrčených eh, firm, kdo je tedy oprávněný příjemce musí být známý a musí být uveden jmenovitě, takže mě to překvapilo překvapuje, že ti příjemci nejsou známi. Pro mě je to tedy eh, skutečně alarmující a měla bych prozbu, mohl byste to říci trochu podrobněji. Já si myslím, že to je tedy eh, závažné takovéto vyjádření a to je opravdu spektakulární, že vlastně nevíme, komu jsou eh, tyto prostředky vyplaceny a jinak se na to díváme kriticky na organizovanou zločinnost, na terorismus, praní špinavých peněz, ale tady bychom se měli vyvarovat takovýmto eh, případům a uvítala bych tedy další podrobnosti. Ráda bych na to navázala. existují formy firem jako tichý společník nebo akcionář. A ten případ, který jste popsal, tak to hraje určitou roli, ale tady to bylo porušení pravidel. To by měl tedy nějaký orgán zasáhnout. Tady nejde o to, zda to je možné či ne. Problém je ten, když máme tedy vnitrostátní formy firem, které eh, umožňují tedy anonymní formy, to bychom se měli zeptat komise, jak tedy řešit ty tiché společníky a já se ptám na komisi nebo se ptám účetního dvora. Ráda bych věděla, kolik ekvivalentu času eh, eh, jste věnovali také auditům agentur. Děkuji mohu prosím navrhnout, abyste eh, bezprostředně odpověděl na tyto otázky, pokud je to možné, než eh, umožníme položit další otázky? Okay, we're getting into something very interesting here. Pouštíme se tady do opravdu zajímavé debaty. Paní Ayala, děkuji. Pokud jde o střed zájmu, paní Holmajer už by také mohla tady vyprávět zkušenosti, eh, které máme s tím z ale mě třeba znepokuje eh, ten, eh, to, že v některých případech u toho střetu zájmu se jedná o profesionály, třeba u letectví, železnic, u vesmírných programů, kde třeba ty samotné agentury nebo samotná komise nebo ty projekty eh, vyžadují prostě eh, účast odborníků, profesionálů na určité úrovni. A a kteří vlastně vědí, jak provádět certifikaci letadla, jestli jsou všechny bezpečnostní požádavky a podobně. Takže to prostě musí třeba dělat někdo, kdo se v tom odvětví pohybuje, protože to je velice specializovaná oblast. A tam potom vzniká velký problém, jak vlastně toto řešit protože teoreticky my potřebujeme toho odborníka, který rozumí nějakému tomu odvětví, potřebuje třeba certifikovat nějaké letadlo nebo certifikovat interoperabilitu železnic. A pak je ale možné za, třeba zajistit, aby tito profesionálové mohli působit v našich agenturách nebo řekněme v našich službách nějak důvěryhodně. hodně aby potom v tomto ohledu nevznikal konflikt eh, zájmu. A zároveň, abychom měli k dispozici kvalitní odborníky, protože oni třeba působí v nějakém podniku, který, ehm, řekněme, měl právě nějaké takové letadlo, které třeba bylo certifikovat eh, nebo něco podobného. A já bych tedy byla ráda, aby, když se mluví o střetech zájmů, abychom vždycky měli na mysli, Eh, to, že se nemusí jednat nutně o lidi, kteří eh, vlastně se chtějí dopustit podvodů. Někdy to je dáno i tím, že stanovíme tolik eh, kritérií, že omezujeme vlastně množství zúčastně, možných zúčastněných osob právě v některých velice precizních odvětvích. To znamená, že ti lidé vlastně se nedostávají do střetu zájmu, protože prostě oni potřebují pracovat, no my je potřebujeme, aby pracovali i pro EU, nebo to potřebují členské státy, aby pracovali pro ně. Tak to je jedna věc. A druhá věc eh, ohledně toho, jaký, eh, co z toho mají občané z těchto fondů. My se hodně zabýváme tím, jak my tady v institucích to budeme připravovat. Mluvíme i o hodně příjemcích a podobně, ale vždycky spadneme do té pasti, Eh, že vlastně to nakonec upravíme z hlediska našeho vlastního vnímání. A myslím, že bychom také měli zvážit to, co vlastně dostávají ty příjemci, jak by to mělo vypadat. Když třeba mluvíme o zaměstnanosti, mluvíme o infrastrukturách, mluvíme o nemocnicích, malých a středních podnicích, aby tady nebyl stále větší pocit nerovnosti není proto prostě zemědělec v jedné zemi dostává něco jiného než zemědělec v jiné zemi. Lidé pak mají pocit, že to je nespravedlivé a myslím si, že tady bychom měli být schopni eh, ukázat a zajistit, že přínos eh, z těchto fondů bude víceméně spravedlivý protože jinak bude narůstat to, ten pocit nespravedlnosti u lidí, pokud jde o evropské fondy. Děkuji. Děkuji vám za toto vystoupení. Ale ještě eh, k té prezentaci pana Wagenknechta, tady vlastně narážíme na tu potenciální eh, korupci, na, na to samotné jádro potenciální korupce. A my tohle prostě nemůže být naším východiskem. Nemůže být naším východiskem situace, kdy úplně vyloučíme jakoukoliv možnost, že toto nastane. Ale absolutně si myslím, že bychom měli udělat maximum pro to, abychom vlastně eh, při, přivřeli ta vrátka tam, kde můžeme pro tuto možnost. V tom programu, podle programu vlastně diskuse měla uh, už skončit před 15 minutami, ale vlastně diskuse tady probíhala uh, v průběhu. Já tedy navrhuji, abychom od pana Wagenknechta uh, a jeho velice uh, dobře mířených poznámek přešli ke komisi. Ještě, říká paní předsedkyně, bychom dali slovo panu Wagenknechtovi. Uh, pan spolupředseda, tak možná, abychom eh, to nějak vyváželi, protože já bych eh, také, pokud eh, to radě nebude vadit, tak bych se zeptal také, jak to vypadá na radě, ta situace, ta práce na tomto nařízení, takže tím máme trošku časový tlak. Takže navrhuji, abychom teď dali slovo panu Valbrokovi a potom ještě panu Wagenknechtovi, protože mě by zajímaly i nějaké reakce Eh, aby i komise zareagovala, protože mě, jestli je tohle pravda, to jsou základní věci, které je třeba řešit. Děkuji, pane předsedo, a doufám, že se mi podaří odpovědět na ty připomínky dalších poslanců, kteří vystoupili k té poslední otázce. Střed zájmu a trestná činnost, to je opravdu velice vážné, to je korupce nebo případ praní špinavých peněz a tady máme v platnosti jasná pravidla, přece není Eh, možné. Tady máme naprosto jasný eh, zákaz, aby eh, soukromé subjekty dostávaly prostředky z evropských fondů takovýmto způsobem. Je to článek 1.106.11, 11, a kdy jdeme tedy nad rámec té definice konečného příjemce a kdy se tím zabývá úřad OLAF, pokud to jsou trestné činnosti, které sledujeme, tak je to uvedeno v textu, e, týká se to e, e, kontroly té společnosti, takže nemohu takovouto konstataci eh, akceptovat. My tu máme pravidla, která se týkají eh, střetu zájmu a máme i nápravná opatření, eh, buď cestou rozhodnutí na národní úrovni nebo na úrovni agentur. Tady bych chtěl rozlišovat mezi dvěma věcmi. Jsou tu preventivní opatření, opatření. My to bereme opravdu velice vážně. Olaf to vyšetřuje a e, Týká se to období až tří let, e, kromě tedy vnitrostátního vyšetřování se tím zabývá OLAF. Je to porušení finančních zájmů Evropské unie, to je tedy nesmírně důležité. A potom k dalším tématům. Eh, teď stručně, nebo se k tomu mám vrátit, prosím, pokračujte. Eh, co řekl zástupce účetního dvora. Chtěl bych zdůraznit, že se chceme eh, zaměřit eh, na podávání zpráv ve dvou oblastech. Je to návrh rozpočtu a udělení absolutoria. Je třeba mít konsolidované zprávy a přitom se musíme vyvarovat zdvojování zpráv. Potřebujeme takový balíček, abychom měli relevantní informace, na které máte nárok. A teď k výkonnosti. To je dlouhý příběh. Naše expertní skupina se tím zabývala a usilovala o dosažení konsenzu mezi různými institucemi. Co myslíme těmi výsledky? Co tím myslíme? To jsou eh, tedy dopady. A co myslíme? výkonem je stanovení určitých cílů v procesu stanovení indikátorů a posouzení, čeho bylo dosaženo. Eh, máme eh, přímé propojení s výkonem ve výjimečných případech máme tu výkonovou eh, rezervu eh, v politice, anebo to jsou platby na základě výsledků, ale my chceme eh, informace o výkonu, to jsou tedy informace, které všichni dostáváte a je třeba přijmout politické rozhodnutí. Nepotřebujeme mít naprosto automatický systém, také hovoříme o vyvažování mezi granty, finančními nástroji, myslím, Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že eh, kombinace různých nástrojů e, usnadní postup v takovýchto případech. Dále pro komisi je jasné, že nedávná krize ukazovala, že potřebujeme větší flexibilitu e, rozpočtu. Předložili jsme různé návrhy, e, krizové řízení, příslušná opatření a chtěl bych říci, že diskuse se netočí o kvantitě, jde o to, co uděláme s přidělenými prostředky v rámci víceletého finančního rámce, aby byly využity co nejefektivněji, když se využijí fondy. My už tedy nemáme peníze v rozpočtu, takže eh, se nedomnívám, že by eh, ze strany komise došlo k nějakému zneužití. Máme tu mandát pro Syrii, pro eh, Libii a střední Afriku. Znamená to, aby se stanovisko nedotýkalo takovýchto konfliktů. Já si myslím, že se nezneužívají eh, ty svěřenecké fondy. Máme řízení eh, trans- fondů a věřím, že můžeme dále pracovat na této na tomto základně e, teď finanční řízení, e, do, právní e, akty do roku 2020. Pan Nunes měl vizionářskou prezentaci a myslím, že zdůrazňuje a to bylo správně řečeno, že je to potřeba pravidel pro běžné občany je třeba eh, mít tedy jasná pravidla v finančním eh, nařízení a může to být jenom soubor eh, nástrojů, nic jiného to nemůže být, protože přijde další víceletý finanční rámec. Teď to není ten správný okamžik, dělat něco jiného. A potom zapojení občanů, myslím, že ta prezentace byla jasná. Zapojení občanů má své přednosti a měli bychom v této oblasti dále eh, pracovat, eh, dále eh, redukovaná administrativa. Chtěli bychom využít této příležitosti a zjednodušit komisi. Měla by být efektivnější a takovéto z, myslím, to, co navrhují agentury, má také smysl zaměření na ty služby, a ještě k celé řadě dalších otázek. Eh, větší efektivita, větší účinnost. Eh, Snad eh, sdílené řízení fondů k tomu bychom se měli vyjádřit, jak již bylo řečeno, eh, měli jsme legislativní rámec od roku 2014 a eh, tady jsou různé možnosti finančních nástrojů, finanční nástroje, pomoc, zaměření eh, od samého začátku a právní rámec měl být opravdu úplný a jasný vzhledem ke kritice, kterou jsme slyšeli v minulosti, že tu některé věci nejsou a vedlo to k takovým problémům, o kterých jsme dnes slyšeli. Komise se snažila s tímto návrhem. My tady hovoříme jenom o přeskumu polovině období, až, ne až do roku 2020. K tomu přistupovat opravdu cíleně a hledat další eh, možnosti, tedy kombinace ESIF a EFSI Eh, a ještě další eh, možnosti. AES může pomoci v některých regionech členských států, kde ta implementace ještě nepokročila a tak dále. Eh, my jsme věnovali velkou pozornost řídícím orgánům v během celého procesu a také se tím zabývala skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení. A potom ta sektorální část změn je tu celá řada aktualizovaných odkazů na finanční nařízení, e, včetně příkladu střetu zájmu chceme zajistit, abychom to tedy řešili opravdu konzistentně, jak je to jenom možné. Takže to bylo zhrnutí za komisi a já než dám tedy slovo oběma zpravodajům, aby přednesli předběžné závěry. Chtěl bych se vrátit k panu Wagenknechtovi a dát mu slovo, protože za 15 minut opustíme tento sál a budeme si říkat tedy. E, zaznělo na jedné straně, že je to vodotěsné, pravidla jsou neprůstřelná a druhá strana říká, že tomu tak není. Jak tomu máme rozumět, to, co nám řekla komise? Měli bychom požadovat ještě přísnější prakticky zaměřené pravidla, nebo jak tomu máme rozumět? Já bych určitě nerozporoval, že Evropská komise pravidla nastavená má Nicméně podle mého názoru nejsou dostatečně implementována jak na evropské, tak i národní úrovni. Jak jsem mluvil o té studii, opravdu je i celá prezentovaná kompletně. My jsme v několika letech odhalili jakoby, ten problém v tom, že nevíme, asi 30% jakoby, příjemců v tom minulém období byly nějakou formou neověřování. Já teďka mám aktuální zkušenost z jiných operačních programů nového programovacího období a máme informace, že opětovně se pouze ověřuje tzv. čestné prohlášení o vlastnické struktuře toho příjemce. A pouze takovéto deklaratorní prohlášení samo o sobě není kontrolní mechanismem, který by mohl dojít ke stejnému závěru, jako by v tom minulém období. Já bych ještě velice eh, krátce zareagoval na to, já jsem tady i prezentoval, mám tady ty dokumenty, že jsme to poskytli komisi a ona sama nám řekla, že to dělat nejde. A to já vnímám jako věc, která pravdivá z mého pohledu úplně není, protože kdyby byla nějaká vůle, tak nějaká metodika, která byla konkrétní, by nastavit šla, ale muselo by se na ní zapracovat. Ať to nechci vrát negativní vztah ke komisi, je to problém i národních států, i u národních dotací samozřejmě. To je celkový systémový problém obecně. Ještě bych zmínil jednu věc. Opravdu svěřenské fondy u nás v České republice problém jsou dlouhodobě a budou dále využívány a zneužívány právě pro tuto oblast tak to je, ale asi je to možná pouze náš problém, nemůžu říkat za celou Evropskou unii, ale za Českou republiku určitě. A ještě řeknu poslední věc, co se týká třeba Olafu, jeho vyšetřování. My jsme velice rádi, že vyšetřuje, ale já teďka nemohu hodnotit, ale ta lhůta od toho samotného indikace toho fraudu po jeho ověření, pokud trvá rok nebo dva a déle, je to velice potom opět frustrující, říkám, pro ty občany národního státu, kteří čekají na nějaké rozuzlení a ono nepřichází. Tak jenom, když to velice krátce shrnu, moje doporučení by bylo, aby do nové směrnice bylo implementováno, že by komise neměla ověřovat pouze ovládající osoby, ale také kompletní vlastnickou strukturu těchto osob. Protože jedině tak se může reálně odhalit, jestli tam nějaký střed zájmu, který je potenciálně negativní, může být. Děkuji za toto vyjasnění. Teď dám slovo radě. Ano, to jsem vlastně slíbil, že dám slovo i radě. Tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní Gressle, vážení poslanci a poslankyně, vážení kolegové. Nejprve se představím. Já jsem eh, Ken Flores, jsem současný předsedou rozpočtového výboru na radě. My v současnosti zkoumáme jednotlivé články návrhu komise a uzavíráme tedy tu první analýzu eh, těch jednotlivých článků a následovat by tedy měly být návrhy e, změn návrhu komise. Začali jsme s touto prací na začátku ledna. Zkoumáme tedy všechny články jeden po druhém a předpokládáme, že bychom jednání s Evropským parlamentem zahájili ještě před koncem našeho předsednictví. Taková je tedy situace práce na tom finančním nařízení a doufáme, že dospějeme i na radě ke kompromisnímu návrhu v nadcházejících měsících. Těšíme se na spolupráci s vámi, protože budete vlastně tou, eh, tou druhou stranou, s tím druhým spoluzákonodárcem a to je tedy eh, stav naší práce na rozpočtovém výboru rady. Předseda, ano. Možná tady budou nějaké otázky na radu, když máme už tu příležitost. To je hezké, že jste tady. Kdy si myslíte, že budete mít nějaké společné stanovisko, které nám budete moct předložit? Thank you. Děkuji, paní Gresle. Právě teď vlastně koordinujeme všechno tu práci a připravujeme uh, První návrh eh, kompromisu k prvním článkům, tak uvidíme, jak to bude na radě pokračovat. A pak to budeme ještě analyzovat dopodrobna, takže budeme se snažit držet toho svého plánu, který jsme si eh, připravili v listopadu a eh, vlastně i vaši asistenti uh, se ho dozvěděli, nebo dali jsme jim ho na začátku předsednictví. Budeme se tedy snažit držet toho plánu a pokud by došlo k nějakému spoždění, tak vás určitě budeme informovat, ale já doufám, že se nám podaří ten plán dodržet. Excellent. Any other questions? Skvěle. Nějaké Skvělé. Další otázky? No, protože jsme začínali s paní Gresle, tak teď začnu panem Ešletem, aby bylo rovnosti učiněno za dost. Pane předsedo, děkuji, budu velmi stručný, času je málo. Eh, připomínám, že jsem řekl, že cílem toho všeho je snížit míru regulovanosti a byrokracie, zlepšit míru chybovosti. A když se podíváme na ten vztah mezi mírou komplexnosti toho finančního nařízení a chybovostí, tak to tady jasně vidíme. V podstatě se tady jedná o zlepšení přístupu k rozpočtu. Uh, Zazněla tady celá řada velice zajímavých věcí, otázky související s integritou systému, s konfliktem zájmu. To bylo opravdu hrozně zajímavé. A jak jsem tady tak seděl, tak jsem přemýšlel o míře angažovanosti občanů ve vztahu k rozpočtu. To mi vždycky dělá starosti, že ta, těch 500 milionů občanů a evropský rozpočet tam je v podstatě zcela zásadní propast. Ehm, máme roční rozpočet a pětiletý mandát parlamentu, takže tady vždycky budeme mít nějaký problém. Je to velice komplexní podnik, akce, mnohé ty prezentace to jenom dokumentovaly a rád bych poděkoval opravdu velmi opřímně všem řečníkům, kteří se s námi přišli podělit o své názory. Bylo to výsost zajímavé, opravdu upřímně jim děkuji. A děkuji i svým kolegům, kteří tady stále ještě jsou ve velmi hojném počtu. Poslouchal jsem to všechno opravdu s velkým zájmem a mnoho si z toho odnáším. Děkuji. Also, ještě něco málo zbývá. Objevilo se dnes na stole pár problémů, kterým se ještě musíme věnovat. E, budou ještě další pozměňovací návrhy. Já bych chtěla poděkovat velice srdečně vám všem, kteří jste vytrvali. Děkuji i Policy Department za organizaci, děkuji sekretariátu KONT, PAČ, děkuji i našim vlastním asistentům, pro které to opravdu bylo náročné to vypracovat. Pokusíme se z toho vyvodit to nejlepší možné. Bylo by užitečné, kdyby nám komise poskytla nějaké další organizace, třeba k těm non-profit rules, tedy e, globální zrušení zřejmě nebude, globální využití možná taky ne, asi by se to dalo nějak diferencovat. Budeme potřebovat opravdu konkrétní věci plynoucí z implementací rozpočtu, oddělit velké od malých a nevládky od výdělečných firem. Tedy mělo by se to všechno lépe diferencovat. Ta myšlenka zjednodušení pro malé, to by se asi dalo prosadit, ale ne signály na venek, že se na penězích EU dá taky vydělávat. To opravdu nechceme. Myslím, že musíme více diferencovat a všechno to bude pak eh, na správné cestě. Děkuji všem řečníkům a víc toho na srdci už nemám. Děkuji. Děkuji paní Gresle. Dobrá, takže pár závěrečných poznámek. Není možné to schrnout, to všechno schrnout, ale bylo by toho hodně. A problematické na tom je, že věci, o kterých jsme hovořili, jsou nesrovnatelné v mnoha případech. Nedají se přímo porovnat. Hovořili jsme o, o věcech různých dimenzí. Takže ať už je to ta velká myšlenka zjednodušení, auditování, nebo ať už je to performance-based budgeting, tedy rozpočet orientovaný na výkon, a pak to finanční nařízení. No, kdybych třel dál, tak potom ty neziskovky, svěřenecké fondy, flexibilita, to je veliká věc, která se skládá ze spousty menších věcí. No, máme tedy co dočinění s opravdu velkým úkolem. Jenom jedna myšlenka na závěr. Obávám se, že musím souhlasit s panem s Ferrerem. Musíme to říct nahlas. Ano, opravdu jsme stvořili monstrum. No a teď máme před sebou tu výzvu, že je to na nás, abychom tady ten chaos zase vyřešili. Ano, opravdu potřebujeme, aby lidé v Evropě věnovali pozornost a zajímali se a respektovali celou tuhle velikou věc, ale pak já si myslím, že potřebujeme angažovanost občanů. Opravdu potřebujeme nejenom se popasovat s konfliktem zájmu a s tou tradiční částí, ale jenom ta myšlenka, že existuje možnost nějakého podvodu a vlastně o tom nikdo neví, no to je věc, kterou taky musíme nahlas pojmenovat. Tohle je věc, která opravdu zajímá občany Evropy. Musíme to pokrýt všechno. A jak už jsem řekl, my tady v místnosti a všichni ostatní v EU bychom měli opravdu velké štěstí, byli bychom šťastní, kdyby se to vyřešilo. Děkuji vám za tento velice plodný seminář, budeme pokračovat v práci. Než odejdete, tak vám připomínám, že v případě, že máte zájem a máte ještě energii, tak se přesuňte o dvě patra níž do 2Q2 kde bude společná schůze výboru pro rozpočet, výboru AFET a výboru DV na téma Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Další fond. Ještě jeden fond, který chceme vytvořit. Možná. Děkuji vám. Hezký zbytek dne.